Uh, uh, Dámy a pánové, dobré odpoledne. Uh, vítáme vás na naší dnešní schůzi. Rádi vám říkáme, že budeme webstreamováni, kolegové už si nás fotí, doufáme, že se uvidíme brzy na Facebooku, že ano? <laughs> Každopádně jsme velmi rádi, že zde dnes odpoledne můžeme přivítat velmi dobrou přítelkyni našeho výboru, paní komisařku pro digitální agendu, jejíž eh, generální ředitelství se jmenuje DG IMXOK momentálně. Nicméně velice rozumně si sami říkají DG Connect, což je mnohem rozumnější, protože jim jde o to connecting people, abychom zabrousili do marketingového, no, do marketingového slovníku. Přizvali jsme paní komisařku Nelly Kruzovou, aby eh, k nám prohovořila o plánech, které si představuje pro své služby a o své politice. A to v roce 2013, v roce 2014. Nás to velmi zajímá z celé řady důvodů, protože víme, že už nyní přichází celá řada dokumentů z vaší strany, které jsou pro nás velice důležité. A proto je dobře, že tu je pan Arias, eh, který je předsedou pracovní skupiny pro jednotný digitální trh, která už zasedá každý měsíc a mnoho poslanců zde přítomných už se u nich také bylo podívat. Přizvali své eh, i vaše kolegy, paní komisařko, společně s DG Sango, DG Markt a DG Libe. Takže se snažíme řešit celou řadu témat, jak vidíte, související s digitálním trhem a digitální agenda je samozřejmě jedním z nich. Vítáme vás eh, tedy zejména proto, že eh, úzce souvisíte s naší prací, možná, že nám můžete eh, vyjasnit některé nejasnosti, případně nám můžete říci, jaké strategie, jaké aktivity plánujete na příští dva roky a rád vám tímto předávám slovo a po vašem projevu už máme hotový seznam řečníků, bude následovat prostor pro otázky a odpovědi. Vážený pane předsedo, jsem velice ráda, že zde mohu být. Je vždy velkým potěšením navštívit i váš výbor. Myslím si, že nemusím eh, plítvat slovy proto, abych vám vysvětlovala, přibližovala nebo jinak osvětlovala, co my vlastně děláme. To by bylo pouhé eh, bohapusté opakování. Nemusím vám vysvětlovat, že vzhledem k současné hospodářské situaci a diskusím, které v jejím kontextu probíhají v celé Evropě, eh, je nutné konstatovat, že se primárně zaměřujeme na růst a tvorbu pracovních míst a já samozřejmě ve své digitální agendě velmi spoléhám právě na tyto dva pilíře, Spoléhám na propojení se všemi těmito ostatními sektory a oblastmi, zejména v oblasti digitálního programu je opravdu eh, velký potenciál pro to, abychom vysvětlili, že růst je vážně ohrožen, stejně jako vytváření pracovních míst, zejména v malých a středně velkých firmách. Ale podobně tomu je samozřejmě i ve firmách velkých. Eh, sektor ICT vytváří jak růst, tak pracovní místa. Eh, říká se tomu virtuální svět, nicméně jeho výhody, jeho produkty jsou naprosto hmatatelné. Eh, konec konců v současných, eh, v nedávné době byla uspořádána obrovská akce o e-house a agingu takzvaném, kde se vysvětlovalo, co je v sázce a co mohou občané Evropské unie získat. Evropská internetová ekonomika roste rychleji než čínská. Za pár let by se mohlo jednat o více než 5 HDP. To samozřejmě chceme. V mezidobí nám internet generuje pět pracovních míst na každá dvě místa ztracená Samozřejmě je nutné zohlednit i to, že digitální rozvoj určitým způsobem likviduje pracovní místa, ano, ale zároveň ta místa vytváří a je to právě ten poměr pět vytvořených vůči dvěma ztraceným. Poptávka po dovednostech ICT roste astronomickou řadou já jako příklad uvádím, zatím to tedy nebylo nijak oficiálně proskoumáno, je to jaksi nezávislá větev výzkumných institutů, že v roce 2015 bude poptávka po sedmistech tisících vyškolených eh, IT profesionálů v Evropě a to už je skutečně za dveřmi a my musíme začít pracovat na tom, abychom lidi, kteří budou hledat práci, připravili přesně na tento sektor prací, aby měli odpovídající dovednosti. I digitální sektor potřebuje výhody jednotného trhu. Digitální svět by teoreticky vzato měl usnadnit propojování Evropy, ačkoliv občas eh, vidíme nové digitální bariéry, kde jsme ty fyzické hmatatelné už dávno zbourali. Takže Práce máme ještě mnoho, nesmíme polevovat a musíme být aktivní. Je potřeba zbavit se restrikcí a vytvořit pulzující a životaschopné digitální prostředí. My už jsme ukázali, že to dovedeme na tom návrhu o roamingu, eh, kdy jsme snížili poplatky, které eh, obstruovaly činnost mnoha lidí a rozčilovaly všechny ostatní a já se velmi těším, musím říct, na rozpravu na toto téma zítra, protože tento návrh bude uzavřen a já musím říci, že i váš výbor učinil obrovský kus práce v tom, že mi pomohl toto protlačit parlamentem i radou. A teď je potřeba najít všechny ostatní digitální bariéry a i je zbourat. Abychom podpořili ekonomiku a abychom poskytli nové příležitosti pro všechny naše spoluobčany. Začněme jednotným trhem telekomunikačních služeb. To není mrtvé téma. A není to vůbec složitá myšlenka. Zatím jsme však, pane předsedo, stále nedokončili vnitřní trh pro komunikace. Pokud bychom to udělali, a to není nepředstavitelné, podpořili bychom HDP až o 110 miliard euro každoročně. Takže to nejsou žádné drobné. Znamená to 200 euro do kapsy každého Evropana. A jak bychom tohoto jackpotu mohli dosáhnout, ptáte se? No jeden z problémů je nedostatek otevřených standardů v Evropě, Evropské unie, například spravovaný IP přístup a spravované řízení kvality internetových služeb. A já si myslím, že právě toto je něco, kde můžeme začít pracovat. Bez těchto bariér eh, operátoři a e, poskytovatelé obsahu budou mít snažší přístup e, na trh celé Evropy. E, momentálně se duplikují ceny a trh je velmi neefektivní. V tomto roce začneme spolupracovat s normalizačními agenturami v Evropě a s průmyslem, abychom zvýšili míru pokrytí těmito službami. Zároveň chceme služby zlevnit a chceme všem Evropanům umožnit snadný přístup k širokopásmovému internetu. Udělejme to. Širokopásmový internet eh, se vyplatí a eh, penetrace vyššího 10% bodů může znamenat až o 1,15 vyšší růst HDP a eh, inovace v této oblasti do roku 2020 mohou vytvořit až 20, 2 miliony pracovních míst. Tento trh je zcela nesaturován, zejména ve vzdálenějších oblastech. Já nechci, aby existovaly ty takzvané broadbandové blackspoty, to znamená oblasti zcela nepokryté, já chci Evropu pokrytou a propojenou. Hmm. Což znamená, aby Evropané, kdekoliv budou žít, měli možnost připojit se k rychlému internetu. Chceme podpořit sebevědomí, snížit náklady a vybudovat sítě pro spojený a konkurenceschopný kontinent. Právě proto se k tomuto tématu jednoznačně v blízké budoucnosti vrátíme v rámci nástroje pro propojování Evropy neboli Connecting Europe Facility. Pokud budeme spolupracovat, financování může mít pákový efekt, může podpořit celý tento může podprož, podpořit celou Evropu, ale je to návrh, který zároveň potřebuje velmi aktivní podporu ze strany členských států, a zejména ze strany poslanců Evropského parlamentu. Další věc. Eh, širokopásmový internet musíme učinit levnějším a zefektivnit jeho, eh, jeho provoz. Operátoři mohou daleko více prospívat tím, že budou znovu využívat existující infrastrukturu a budou spolupracovat i v oblasti poskytovaných služeb na ní. Je nutné, aby trvale spuštěné procesy spotřebovávaly menší šířku pásma méně peněz. E, náklady lze osekat až o 30%, proto nás rada na jaře požádala, abychom se tímto tématem zabývali a právě proto jsme spustili proces konzultací před několika týdny, E, samozřejmě širokopásmové sítě jako takové nestačí, potřebujeme i, tak říkajíc, palivo pro digitální trh. Proto je potřeba podporovat digitální e, inovace, generovat digitální obsah, z kterého může prospívat mnoho lidí po celé Evropě. Eh, například inovátoři v oblasti internetu, weboví inovátoři, to je klíčová věc eh, pro náš růst. Eh, mladí lidé se potýkají s obrovskými měrami nezaměstnanosti a to není problém jednoho členského státu, je to problém několika členských států a to i těch, kde jsou lidé obvykle velmi dobře školení pro 21. století. I tam je složité pro mladé lidi najít práci a je potřeba jim dát naději, je potřeba dát jim výhody, využít jejich talenty v digitální sféře a vyrovnat tu poptávku těch 700 tisíců eh, IT specialistů. Ovšem to není, to není naše, naše, náš strop, eh, potenciál je daleko větší. Zahajujeme proto výběrová řízení, abychom eh, vybírali nové poskytovatele webových služeb na nejvyšších úrovních. Na, za další je potřeba novým mladým inovátorům dostat, dát přístup k financování a ke zkušenostem. Zaměříme se na členské státy s nejvyšší mírou nezaměstnanosti mladých a je potřeba těmto členským státům dávat možnost vytvářet pracovní místa, vytvořit pro ně právní rámec, protože nejsme to my, kdo vytváří pracovní místa, jsou to podnikatele. A právě proto je potřeba podporovat podnikatele, kteří mají e, nové dobré nápady. Je potřeba, aby tyto nápady nezůstaly zaseknuté na lokálním trhu, aby se dostaly co nejširšímu publiku. Musíme dát lidem sebedůvěru pro práci na úrovni EU. Tím bude snazší prodej, nákup a inovace. Ve stručno, eh, v blízké době navrhneme legislativu o eh, elektronickém ověřování, autentifikaci a elektronických podpisech. Budeme podporovat principy vzájemného uznávání, přijímání interoperability a využitelnosti eh, digitálních certifikátů a budeme pracovat na vyšším propojení Evropy. Viděli jsme, do jaké míry se Evropané zajímají o digitální obsah a o jeho zprávu, jeho řízení. Evropané se postarali o to, aby jejich hlas byl vyslyšen a proto potřebujeme my eh, novou ideu, musíme opustit své věže ze slonoviny a musíme se konečně začít propojovat s lidmi, pro které tu jsme. Takže musíme začít bojovat s restrikcemi a musíme se začít zasazovat o otevřenost. To je to, oč nám běží. Kolega Michel Barnier pracuje na návrzích pro různé režimy ochrany autorských práv. A já vím, že už možná mluvím moc dlouho, nicméně chci toto ještě říci, že e, se moc těšíme, až ty návrhy budou hotové, protože e, se na některé věci vyplatí počkat, což si myslím, že je velmi hezké sdělení. Zároveň se zabýváme osiřelými díly, což je iniciativa, která nám pomáhá spouštět tuto vlnu změn. Máme 100 tisíce osiřelých děl, která jenom čekají na digitalizaci a na užívání veřejnými organizacemi a veřejností. Dovolte mi zmínit jedno téma. Europeana. To je téma, které zatím nebylo dořešeno a mně se stále nedaří toto téma jaksi komunikovat lidem, kteří eh, se o problémy digitální Evropy zajímají. Bez komunikace je velmi složité pokračovat v našich aktivitách. Tento program by nám pomohl v přeshraniční spolupráci a v podpoře evropských infrastruktur. Zítra začneme Europeanu osvětlovat na půdě zde v parlamentu. Herman van Rompuy bude mít i projev eh, na toto, na toto téma. Doufám, že se všichni budete této schůze účastnit. Budeme hovořit o kulturním dědictví. A jen tak mimochodem, kulturní dědictví se obvykle moc nekombinuje s pracovními místy a s hospodářstvím. Nicméně v této příležitosti v, v tento moment budeme moci toto, toto spojení učinit, protože Evropena nám podpoří eh, generování pracovních míst, podpoří nové společnosti, podpoří iniciativu podnikatelů, aby tito Evropánů využívali pro podporu svého biznisu a tak dále. Rada proto chce rozšířit eh, penzum, eh, rozšířit pole, pole působnosti tohoto projektu Eh, bohužel je potřeba konstatovat, že jinde se nám pole působnosti spíše zužuje například možnosti komerčního využití osiřených děl a zavádění povinných kompenzací za využívání práv pro vlastníky práv ve veřejném zájmu. Ovšem, tak to v životě chodí. Někteří lidé eh, zkrátka přemýšlejí jiným způsobem a e, do, e, tím dochází k promeškání cených příležitostí. Já si myslím, že momentálně je potřeba podpořit e, takzvané projekty PPP, Public-Private Partnership, a je potřeba otevřít dveře inovacím. Jaký je další způsob, jak ukázat naše závazky směrem ke změnám? Například tím, že bychom mohli zpřístupnit naše vlastní veřejné administrativy. Já vždycky říkám, nelze kázat vodu a pít víno. A toto by byl velmi dobrý postup, jak bychom mohli pokračovat. Eh, trh digitálních dát už dnes má cenu desítek miliard euro a eh, te, o zpřístupnění informací o veřejných administrativách by zpřístupnilo nové služby, otevřelo by to eh, administrativní informace v archivech a vůbec by to zjednodušilo Eh, život našim občanům. Já si myslím, že by to byl velmi dobrý krok směrem k jednotnému digitálnímu trhu a směrem k otevřenější Evropě, k otevřenější éře. Já doufám, že i v této věci mohu doufat ve vaši podporu. <clears throat> Musíme zajistit, aby pravidla pro jednotný trh jsou správně nastavena ehm, pro budoucí vývoj. Eh, eh, naše strategie ehm, vychází z toho, že by všechno mělo být nejen nakloněné tomu, čemu říkáme cloud, ale mělo by to také potvr, eh, podporovat tuto strategii. Eh, jde o ochranu eh, dat, jde o to, jak zajistit spolupráci a přechod z jedné jurisdikce do druhé a tak dále a nezůstávat v nějakých národních vnitrostátních pevnostech. Eh, je potřeba eh, pochopitelně také pracovat eh, s poptávkou ze strany veřejnosti, ta je často fragmentována. Kromě toho musíme také posílit důvěru v tento trh. Tento trh musí být bezpečný a musí být přístupný každému Evropanovi. Stále ještě je mnoho Evropanů, kteří vůbec nepoužívají internet. Já jsem před 14 dny navštívila Itálii a Eh, musím říci, že Montyho vláda v této věci zahájila obrovskou iniciativu. V současné době ve vládě jsou tři ministři, kteří mají na starosti digitální agendu, ale eh, musím říci, že eh, mi nezbývá, než je skutečně aktivovat, přes 41% italské populace nikdy ještě nebylo na internetu. Eh, ještě předtím, než řeknete, pane bože, musím si, že průměr je asi 30% v celé Evropě, takže v této oblasti je potřeba udělat ještě hodně, protože jinak to bude eh, znamenat eh, vlastně vylučování celé řady občanů z tohoto trhu a tím pádem nebudou mít přístup na tento trh, což je věc, kterou zkrátka si nemůžeme dovolit a neměli bychom to ani dovolit. Um, Eh, co se týče Evropanů, kteří mají určitá postižení, nejsou to vždy eh, jen pochopitelně, eh, nehovoříme pouze o lidech, kteří jsou zdraví, pro které je velice jednoduché dostat se k internetu, čili požadavky těchto lidí jsou obrovské. V současné době je 15 evropské populace s nějakým postižením, takže i za ně neseme odpovědnost a je potřeba zahájit určité kroky ku jejich prospěchu. Eh, souvisí to pochopitelně také se zpřístupněním eh, eh, internetu těchto lidí. Ten proces stále pokračuje. Já jsem před chvíli byla, měla možnost se tady podívat na výstavu, která tady je Ehm, je to výstava o kosmetice. Vy jste tak flexibilní zde v tomto parlamentu, reagujete okamžitě na všechny nové vývoje, eh, které, eh, ke kterým dochází. Já doufám, že eh, to bude souviset také s dalším vývojem ve zdravotnictví, kde budeme také používat tyto digitální systémy. Jde o to, abychom v budoucnosti měli možnost žít nezávisle, ale přitom měli zajištěnou péči, kterou potřebujeme. Eh, je potřeba, abychom spolupracovali na eh, zpřístupnění všech těch příležitostí, které máme. Internet musí být pochopitelně také velice eh, bezpečný pro lidi, kteří jsou nějakým způsobem zranitelní. Často se mě lidé ptají, jaká je moje hlavní priorita. A já říkám, že jsou to právě ti lidé, kteří jsou nejvíce zranitelní, Eh, protože v současné době 75 dětí používá internet, což je sice skvělá zpráva na jedné straně, ale na druhé straně také eh, je to pochopitelně skvělé, přesně na, to, na internetu mohou děti hrát, eh, komunikovat spolu a tak dále, ale na druhé straně je potřeba si uvědomit, že na internetu existuje celá řada rizik, jako je například kyberšikana a celá řada dalších věcí. I zde je důležitá důvěra, důvěra jak ze strany dětí, tak ze strany dospělých. Potřebujeme vytvořit situaci, kdy výhody eh, převýší nevýhody Eh, ale co se týče toho skutečného světa, eh, který se realizuje online, eh, ale ono to ostatně platí i o tom světě mimo online, všude tam jsou rizika. Nemůžeme si myslet, že se nám podaří zrušit veškerá ta rizika, odstranit je, ale myslím si, že můžeme je alespoň omezit. A tak, jak to platí v tom světě mimo digitálním, tak to platí se určitě o tom světě digitálním. Minulý týden eh, vznikla velice koherentní strategie pro jednotný trh, kde se eh, jedná hlavně o vysokokvalitní obsah a služby zaměřené právě na děti. Eh, za druhé jde o informování lidí o těchto věcech. Za třetí jde o vytvoření bezpečnějšího prostředí pro děti a e, sem patří také boj proti jakémukoliv zneužívání, ať už sexuálnímu nebo jinému, e, právě prostřednictvím internetu, což jsou věci skutečně hrozné. E, někdy i při bilaterních jednáních hovoříme o tom, o co tady jde v současné době. Eh, je ta situace trošku lepší, ale nicméně naše zodpovědnost jedna z této věci zůstává stále stejně intenzivní. Pochopitelně, že já bych dávala přednost eh, seberegulaci. Pokud to ale nefunguje, tak potom vás mohu ujistit, že my se do toho vložíme, ale já dávám tedy seberegulaci přednost. Bezpečnost e, a zabezpečení se netýkají pochopitelně pouze dětí, týkají se všech uživatelů internetu. A e, vzhledem k tomu, že používání internetu e, stále roste, tak tím roste i nebezpečí těchto rizik a to, čemu říkáme zranitelnost uživatelů. Je potřeba posílit zabezpečení internetu to eh, se týká i období za rokem 2012. Eh, v některých případech budeme používat závazná opatření eh, a Myslím si, že je potřeba i zde hovořit o spolupráci napříč jednotlivých zemí, protože si myslím, že to jsou věci, které jsou v zájmu nás všech. Co se týče podpory eh, důvěry eh, online, eh, to vychází z toho, že musíme také zajistit, že lidé chápou svá práva a své povinnosti. Vytváříme také pro tento účel určitý kodex, ten by měl být dokončen do konce letošního roku a i ten by měl dát k dispozici evropským občanům jednoduchým způsobem v tom každodenním jazyce všechny tyto informace, které potřebují. Myslím si, že to bude stimulovat ten svět online a kromě toho to také posílí eh, i obchodování, respektive elektronický obchod. Eh, já se této oblasti věnuji velice ehm, intenzivně, hodlám se jí věnovat i v budoucnosti. Eh, ICON zatím nefunguje tak, jak by měl, ale snažíme se i tady podporovat všechny ehm, zainteresované strany. Budeme se věnovat a monitorovat ICON. Pochopitelně se v této souvislosti budeme věnovat také transparentnosti. Půjde nám hlavně o ty nové generické eh, domény eh, O tom také bude konference o telekomunikacích a doufáme, že právě tato konference přijde s nějakými doporučeními na různé možnosti úpravy této oblasti. Aktivním způsobem se zúčastníme všech těchto prací jako pozorovatele, přičemž budeme vycházet ze spolupráce. Eh, eh, kromě toho také eh, i nadále budeme pokračovat ve svém boji na bitevním poli, kterému říkáme ITU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 Myslím si, že je třeba dále říci, že všechny členské státy se snaží podporovat ty strategie, které jsou konkurenceschopné a je třeba zajistit, aby Evropská unie skutečně byla součástí všech těch snah, které vedou jednak k ušetření finančních prostředků, ale současně k maximálnímu využití všech, všeho toho, co máme k dispozici. Každá společnost v současné době se soustředuje na to, jak by mohla využít právě ty služby, které se nabízejí online, některé se snaží dále rozšířit tyto služby. A já jsem přesvědčena, že právě všichni, všichni tyto uživatelé se budou na nás obracet se všemi těmito otázkami, budou se nás stát, proč existují stále ty bariéry na tom jednotném digitálním trhu a pro nás je absolutně zásadní, abychom právě tyto bariéry odstranili. Myslím si, že každému jde o rychlý růst a um, takové otázky, jako jestli spotřebitelé mají dostatečnou důvěru, jestli mají zajištěný přístup na tento trh. Když se budou ptát tyto otázky týkající se Evropy, tak udělejme všechno pro to, aby odpovědi se jim dostalo, aby ta odpověď byla správná, aby ten trh skutečně byl k dispozici a fungoval. Všichni pokud se všichni budou eh, vědomi tohoto cílu, tak eh, to bude jenom pro naši budoucnost o to lepší. Děkuji. Děkuji, děkuji za váš eh, charakteristicky upřímný přístup, eh, velice eh, široký přístup. Mám na seznamu celou řadu zájemců. Máme před sebou sice hlasování, ale přesto si myslím, že bychom měli mít dost času. Čili já bych byl velice rád, kdyby jak ty, odpovědi, tak, jak ty otázky, jak ty odpovědi byly pokud možno stručné. Mám pana Ariase, paní Galo, paní, pana Kožušníka, pana Mandese, pana Obemaje, paní Hanzlíkovou, paní McLaken, pana Armstrong, pana Bírena, paní Rojtovou a paní Faheja. Jsou to všichni? Vy budete v tom druhém. Paní Galo, já jsem říkal vaše jméno jako druhé. Ještě někdo? Paní Tulnová, paní Fitzakan. Um, ehm, Petikajne, pardon. Uh, Eh, vážení kolegové, ještě jednou bych vás chtěl všechny požádat, abyste každý eh, položil pouze jednu otázku, určitě ne delší než jednu minutu. Vždycky budeme mít tři otázky a vy nám potom můžete na ně odpovědět. Eh, pan Arias dostane jednu minutu navíc, protože je předseda naší pracovní skupiny, čili vy budete první a budeme používat ty hodiny na zdi, abyste věděl, jak na tom se s časem. Takže pan Arias uvádí první blok otázek. Eh, eh, Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi, abych nejprve poděkoval paní komisařce za to, že přišla mezi nás. Myslím si, že můj postoj je znám. Jako poslanec Evropského parlamentu vítám vaše iniciativy. Domnívám se, že zde došlo také ke změně perspektivy. Dosud jsme vždy pohlíželi na digitální věk z minulosti, nyní máme ten pohled přítomnosti a mnozí se domnívají, že už bychom měli hledat do budoucnosti. Vy chcete usilovat o zjednodušení, iniciovat inovace a podobně. Zjednodušení je jasná věc, existuje 27 rozdílných vnitrostátních legislativních eh, úprav už v minulosti to sjednocování nefungovalo v digitálním věku ještě méně, takže tam se musí něco udělat. Potom otázka inovací, zde vidíme iniciativy komise a potom také opatření zvyšující důvěru. Důležité je, aby informace proudily oběma směry. A domnívám se, že to je téma, které je důležité, kterým jste se zabývala vy a zabývali jsme se jim i my v roce 2010. To bylo o téma Trust Marken. A to je téma, které má i digitální význam. Nejde pouze o informování spotřebitelů, obchodníků, ale jde o to, aby zde byla vytvořena důvěra pro celý, celou tuto oblast. Pokud vím, tak navštívíte naší pracovní skupinu 8. a zde bych rád zareagoval na to, co jste řekla závěrem svého projevu, my se zde opíráme o zkušenosti internetových praktiků, učíme se z jejich praxe, z jejich zkušeností a tak e, e, se seznamujeme třeba i s věcmi, které tak úplně neznáme. Potom jste nezmínila téma datového roamingu. To je také téma, které momentálně leží na stole, protože budoucnost není e-commerce, ale m-commerce. Děkuji, paní Galo. Jedna minuta, prosím. Euh, Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám také, paní komisařko, za váš příspěvek. Jenom stručně, já mám dvě otázky. První se týká legislativního balíčku k elektronickému podpisu. Otázka identifikace a autentifikace elektronickou cestou, tak aby se zvýšila bezpečnost a aby se zvýšila také důvěra spotřebitelů v elektronické obchodování. Byla bych ráda, kdybyste nám k tomu řekla něco více a načetla takové ty hlavní rysy toho, co vyplynulo z veřejné konzultace v loňském roce, jak jste se z ní poučili. A druhé téma. Zde mi jde o ochranu osobních údajů. Je dobré, jaké legislativní návrhy zde učinila komise, nicméně zde mám jednu obavu. A to se týče toho souhlasu, který je zde explicitně požadován. Jak se postarat o to, aby to nebylo omezující pro elektronické obchodování? Děkujeme pan Kožušník na jednu minutu. Komisařku, děkuji, že jste mezi nás eh, přišla. Eh, já budu zcela, zcela konkrétní. Kolega Pablo Arias, eh, ten k tomu přistupoval více Eh, ze široka, protože je za to eh, celé u nás ve výboru, ve výboru eh, zodpovědný. My tady velice často řešíme úzké hrdla elektronického obchodu jako takového. V posledních letech obrovským způsobem narůstají tzv. mikroplatby. A náš výbor je také zodpovědný za oblast standardizace a standardizace služeb je jedním z našich, bych řekl, hlavních motorů toho, aby se elektronický obchod eh, přizpůsobil spotřebitelů, aby eh, v něm byla ta důvěra, jak říkala má eh, kolegyně. Chtěl jsem se zeptat, jakým způsobem, jestli komise připravuje standardy právě v oblasti mikro, mikro, mikroplateb na úrovni celé Evropské unie. Děkuji. Uh, Děkuji za vaši stručnou otázku. Teď poprosíme paní komisařku, aby odpověděla a poté bude následovat pan Mandes a další. If you... Pokud eh, dovolíte, eh, já bych začala tou vaší vlastní otázkou. Vy jste eh, řekl, že náš DG v současné době má nový název, COMECT, je to trošičku byrokratická změna, ehm, čili je Mne, totiž nesmíme mít v názvu víc než pět písmen, takže je to v současné době DG Connect. Um, někdo píše to s jedním N, ale to není chyba. Je to zkrátka tak, že vždy je důležitější zvuk toho názvu toho DG. Um, <clears throat> ehm, Teď tedy e, něco o tom, co děláme, jakou strukturu máme. Tato struktura je přizpůsobená novým úkolům, které před námi stojí a myslím si, že ta nová struktura skutečně více odpovídá e, tomu, jakým způsobem chceme řešit tu agendu digitální. Mimochodem, e, chtěla bych říci, že tady nejde pouze o to, že něco hlásáme, ale také děláme konkrétní kroky. V současné době nemáme tedy eh, ředitelské funkce, nějakým způsobem zeštíhlujeme celou strukturu. To si myslím, že eh, dává smysl i pro vnější pozorovatele těchto změn. <clears throat> Já jsem skutečně fascinovaná tím, <clears throat> k čemu dochází v jednotlivých státech. <clears throat> Eh, Eh, hovořím eh, hlavně o zemi, o které určitě pan Arias toho ví hodně, kde někteří velký podnikatelé v současné době in, uh, uh, vlast, ve vlastní organizaci iniciativně vytvářejí určité možnosti pro to, aby ty nově vznikající subjekty měly maximální Eh, možnosti eh, využít to, co se děje ve Španělsku, se v současné době přelévá i do dalších členských států. Myslím si, že to je přesně eh, ten vývoj, který je správný, který pomáhám začínajícím podnikatelům. Nejedná se pouze o ty jednotlivé věci, kterým dochází v té aréně digitální, ale souvisí to také například s přípravou nových podnikatelských plánů a tak dále. Myslím si, že eh, to samé se děje i v oblasti Cambridge, kde vznikají ty nové podnikatelské subjekty. A myslím si, že je skutečně skvělé pohybovat se právě v takové oblasti, kde se vám takovéto podpory dostává. Myslím si, že eh, bychom možná se měli stát takovým silikonovým údolím. V současné době již máme první centra excelence, tyto věci se vyvíjejí, ale měli bychom tomu stále určitě věnovat větší pozornost, měli bychom zjednodušit celou řadu věcí, eh, která jsou naprosto zásadní pro další vývoj. A když mi dáte jednu minutu navíc, tak bych eh, chtěla Eh, říci, že eh, to začíná všechno ve Španělsku, začalo to na vysokoškolských eh, půdách, v současné době se to přenáší do Berlína, kde již teď máme 10 tisíc ehm, mladých lidí od 14 do 30 let, kteří v současné době jsou vyzýváni, aby Eh, například se zúčastnili takových programů, které se konají v tomto konkrétním případě na bývalém letišti, mají možnost si tak, jak si udělat představu o tom, co je k dispozici, dostávají určité referenční hodnoty k dispozici a pokud byste měli zájem, tak myslím, že byste si měli udělat čas a navštívit právě tuto akci. Je to skvělý nápad. Co se týče tedy elektronického podpisu, paní Galerová se o tom zmínila ehm, na konci května, to znamená za pár týdnů, já předložím svůj eh, návrh toho, jakým způsobem zrevidovat celou tuto směrnici a také o vzájemném uznávání v budoucnosti eh, toho elektronického, ehm, elektronických občanských průkazů svým způsobem ten celý instrument není nijak e, složitý, ale pochopitelně musí mít zajištěnou absolutní jistotu, protože bez jistoty takovýto systém, bez důvěry nemůže takový systém fungovat. Jinými slovy potřebuje technickou interoperabilitu, včetně přeshraniční interoperability, tak, abychom byli v situaci, kdy e, budeme moci dokázat, že digitální trh je skutečně bez hranic, a myslím si, že pokud bude funkční ten elektronický podpis a také ty elektronické občanské průkazy, tak to bude mít obrovský dopad na vytváření nových eh, pracovních příležitostí a na další hospodářský růst. S tím souvisí celá řada ještě dalších věcí. V současné době tedy končí konzultace k této věci. Mnoho věcí jsme se dozvěděli a poučili a koncem tohoto měsíce tedy to bude zpracovat. Co se týče soukromí, o kterém se hovoří elektronické eh, soukromí, Eh, i tady to velice eh, přísně monitorujeme v jednotlivých členských státech, sledujeme to, jakým způsobem se řeší například porušování Ehm, e, soukromí v jednotlivých státech, jakým způsobem se to ohlašuje v jednotlivých členských státech. Snažíme se vypracovat praktická pravidla, která by doplnila tu existující legislativu, ty existující ehm, například ohlašovací postupy a tak dále. Jinými slovy, my jsme ty výsledky již analyzovali a e, ta opatření, která jsme připravili, budeme e, rozesílat během příštích několika měsíců, jinými slovy, všechno už je to připravené. Pan eh, Kožušník hovořil o elektronickém obchodování, to je jedna z fascinujících věcí eh, a také to jde ruku v ruce s tím elektronickým podpisem a s elektronickými občanskými průkazy. Eh, my jsme už také přišli s určitou iniciativou Eh, která by nám měla umožnit navrhnout inovativní přístupy, které budou vycházet ze sdílení veřejných dat. O co tady jde? Jde o podporu eh, elektronického obchodu přes hranice, jde o to, abychom eh, také aktualizovali všechna pravidla týkající se ochrany. Bude potřeba také zlepšit celou tu oblast cloud computing, tak abychom mohli získávat věci eh, na bázi elektronického obchodování, eh, včetně všech veřejných zakázek. Myslím si, že pokud vezmeme všechny tyto věci v úvahu a propojíme je, a to souvisí také s tím cloud computing, což je věc mimořádně eh, atraktivní, i když někdy lidé poukazí na to, že by to mohlo narušit naše soukromí a že by to také mohlo souviset s, s mírou eh, ochrany. Pochopitelně, že tady je opět potřeba, aby se to dělalo tak, jak je eh, třeba a společně s elektronickým obchodováním si myslím, že bychom něco takového mohli opět přenést eh, do situace, kdy budou vznikat nová, nové pracovní příležitosti. Já doufám, že jsem snad odpověděla na ty tři otázky. Eh, myslím si, že Edward eh, Kožušník se ptal eh, konkrétně na ty mikroplatby a to si myslím, že je potřeba skutečně konkrétně posuzovat. Paní Gebhartová už je tady a my budeme hlasovat o její zprávě Eh, takže možná i vám bych měl říci, že to možná trošičku eh, posuneme. Takže opět budu teď vyvolávat tři, ti, kteří požádali o slovo. Pan Mandos, děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko, za to, že jste hovořila o celé řadě různých plánů. Doufám, eh, že to bude všechno vycházet eh, z příslušných eh, nařízení a z příslušných směrnic, které potom budou platit pro celou Evropu. Ale aby to všechno fungovalo, tak potřebujeme k tomu mít podporu občanů. A já si myslím, že v současné době občané nás nějak moc nepodporují. protože si myslím, že celá řada má určité um, emoce, které vycházejí z jejich předsudků a myslím si, že pro vás je důležité, abyste informovali eh, občany uh, takovým vyrovnaným uh, způsobem, protože pokud nebudeme mít zajištěnou podporu evropských uh, občanů, tak potom nebudeme mít ani Evropskou unii. A moje druhá otázka se týká uh, otázky uh, vlastně. Uh, duševního vlastnictví a e, myslím si, e, bylo by, docela by mě zajímalo, jakým způsobem vy reagujete na akta, e, jestli byste to mohla objasnit, protože já zatím jsem se nikdy nedočetl, co si o tom fakticky myslíte. Děkuji, pan Obermajer. Ja, danke, Vorsitzend, danke auch, Frau... Děkuji vám, pane předsedo, děkuji také paní komisařce online obchodování se rozšiřuje a zvyšuje se důvěra, to je dobře, ale rád bych upozornil na několik problematických oblastí a ty znamenají také právní nejistotu u spotřebitele. Například opoždění dodávek nebo objednávky, které jsou zaplacené, ale nejsou dodány, eh, pirátský projekt a nebo na různých aukčních platformách se to stává a to vyvolává obavy u spotřebitelů a my chceme zapojit více spotřebitelů, více občanů, tak musíme tyto problémy řešit, ale i na straně obchodníků a malých středních podniků jsou problémy při přeshraničním online obchodování, například v souvislosti s dodávkou produktu. Například v Rakousku máme problém s vysokými cenami poštovného a balného. Německé podniky platí méně za zasílání do Rakouska, než kolik platí rakouští eh, podnikatele, když zasílají své zboží v rámci Rakouska. A mě by zajímalo, jak to chce komise řešit, protože pokud chceme podpořit online obchodování, tak musíme vymyslet nějaké alternativy a zohlednit také různé další aktivity, jako je například dodávka zboží. Je to důležité pro malé a střední podniky, tak aby mohly své produkty dodávat širokému publiku. Děkuji. Děkujeme mnohokrát. Eh, paní Hanslík, máte jednu minutu. Pani komisarz, bardzo dziękuję za szalenie interesujące informacje. Ja właściwie mam podobne pytanie. Vážená paní komisařko, děkuji vám za tyto velice zajímavé informace. Už eh, kolegové zde zmínili některé věci. Četla jsem eh, vaše informace z Berlína, kde jste se vyjádřila, že akta je mrtvá věc, je to faktum a bude to mít dopad na činnosti na internetu. Jak to také vypadá s otázkou ochrany práv duševního vlastnictví? Děkuji. Děkujeme. Paní komisařko. Let me start with, um... Dovolte mi začít těmi včasnými dodávkami. Já s vámi jedině souhlasím. Je opravdu potřeba mít dobré argumenty pro to, abychom mohli dodržovat časový harmonogram v tom, co navrhujeme. Samozřejmě čas není na naší straně, hovoříme-li o tomto balíčku digitální agendy, máme velmi dlouhý seznam úkolů, je tu mnoho důležitých témat, která souvisejí s portfolií všech mých ostatních kolegů, komisařů a komisařek. A když nám jeden jediný bod bude, vidět, bude chybět, už to ovlivní všechny ostatní. Společná legislativa o prodejích, toho vy jste se dotknul. V podstatě vývoj přeshraničního elektronického obchodu je v Evropě, abych to řekla mírně, pomalý. Jedno z očekávání které e, všichni mají, je, že toto půjde rychleji. Ovšem, Vlastně je to svým způsobem důkaz digitálního jednotného trhu. Já vždycky říkám, že hovoříme o digitálním jednotném trhu, ne o jednotném trhu. Ten digitální jednotný trh musí zohlednit e, revoluční kroky v technologii, které umožňují urychlení ostatních procesů, Eh, zejména těch procesů, pro které z definice vlastně neexistují jasné hranice. Dnes 37% občanů kupuje produkty a služby na internetu. To není nijak ohromující číslo, eh, pokud vím, když to eh, združíme s podobnými čísly z jiných částí světa, tak nejsme na špici. Ale z těchto 37 pouze 8% je přeshraničních. Takže jsme skutečně na začátku tohoto procesu a právě proto si myslím, že máte, proto, máte pravdu, že to je kvůli právní fragmentaci, kvůli nedostatku důvěry, takže jde o komunikaci, informovanost. Jen tak mimochodem, to je vlastně taky ohroženo. Ehm, já jsem včera se účastnila semináře o zdraví a stárnoucí populaci. Když si jsme jisti, že něco lidem pomáhá, zejména těm stárnoucím lidem, ale hovoříme-li třeba i o různých zkušenostech z Velké Británie, kde lze dokázat, že každodenní péče eh, a elektronická zpráva zdravotnictví je obrovským krokem vpřed při ochraně lidských životů, při krácení nákladů. Je to skutečně smysluplný krok. Je potřeba lidi informovat, vytvořit e, si důvěryhodnost, hovořit o právní fragmentovanosti, a o dalších tématech. A když to tak řeknu, tak my tři teď musíme něco udělat. Nejde o to mluvit eh, o tom, že je potřeba něco udělat. Je potřeba to začít dělat. A myslím tím parlament, radu a komisi. Samozřejmě musí to začít komisí, ale tyto tři instituce jsou ty nejdůležitější při řešení těchto témat. Pakliže nebudeme schopni se vypořádat s tímto, tak nejenom, že ztratíme pevnou půdu pod nohama, zároveň nám uteče velmi důležitá příležitost pro to, abychom nestratili krok s moderní dobou. Informování občanů, to souvisí s tím, eh, co jsem teď říkala. Občané musí být informováni občané si musí uvědomat, co je v sázce. Musí mít dobré, správné informace a e, těmi informacemi se dostáváme k obchodní dohodě proti padělání a k tomu, co jsem se dozvěděla v Berlíně. Byla to velice zajímavá akce. E, sešlo se tam čtyři tisíce e, lidí, odborníků na web, kteří se angažují v internetovém prostředí. Jsou to lidé, kteří se snaží dosáhnout co největší svobody na internetu. A e, e, já, když jsem tam e, vystupovala, tak jsem říkala, že je potřeba nastavit pravidla hry. To samozřejmě. Já jsem samozřejmě pro svobodu projevu, pro pluralismus médií, ale jsem i pro svobodný a volný internet, ale je nutné, že budeme mít pár takovou hrstku základních pravidel, která budou vždy dodržována. A právě o tom jsme mluvili se Scottem Chuchnejtem, když on ode mě převzal eh, tuto část mého portfolia, když jsme hovořili o dohodě akta. Pro mě je hlavním úkolem to, že musíme vyřešit základní, eh, základní součást dohody akta a to je ochranu duševního vlastnictví. A to se teď snažím říct všem kolem sebe. Je potřeba brát přesně tyto lidi, jako byli v Berlíně, zcela vážně, protože to nejsou pouze lidé, kteří by měli každý jeden hlas, hlas ve volbách. Jsou to naprosto normální, slušní lidé, kteří berou digitální svět vážně, berou vážně možnosti a příležitosti, které digitální svět poskytuje, vytvářejí pracovní místa, stimulují ekonomiku. Co je v sázce? V sázce je to, že ty mladé generace vlastně s námi nebudou na jedné lodi, tak říkajíc. My teď musíme stanovit základní pravidla hry. Já jsem už v minulosti říkala, že to, co vy jako parlament eh, jste eh, uvedli na veřejnosti, to konec konců asi nikoho nepřekvapilo, mě to tedy eh, nepřekvapilo. My jsme v kolegiu zkrátka odeslali návrh posouzení soudu a soudní nález bude podle mých nejnovějších informací trvat, jeho vyřízení bude trvat několik let. No. Ale realita je jiná. Je nutné, abychom my neřídili svět ze svých věží ze slonoviny. Nelze být mimo kontakt s realitou. Eh, Evropský parlament učinil své prohlášení, budeme mít stanovisko soudu. Já si myslím, že nedorozumění mezi námi není. Já podporuji názor kolegy de Guchta, ale zároveň žádám, prosím, buďme realističtí Nemysleme si, že je něco nespravedlivé, když eh, s námi nějaký počet lidí zcela nesouhlasí, pokud jde o směry naší politiky. Ale pravda, nelze žít izolovaně, to už bylo zmíněno, je potřeba komunikovat s občany a je eh, ve mně, mají ti to kolegové někoho, kdo jim bude naslouchat a bude naslouchat jejím stížnostem. Dobrá, děkuji. Teď je tady ještě šest lidí na seznamu. Adam Wieland eh, stáhnul svou žádost, takže opět budeme mít tři bloky po třech. Paní McClarkin, pan Engström a paní Rojtová. Takže nejprve paní McClarkin, máte jednu minutu. Thank you, Děkuji a také děkuji paní komisarce za to, že mezi nás přišla a za to, že s námi diskusuje o eh, takto rozsáhlém eh, tématu digitální agendě. Eh, myslím si, že přitom je to agenda naprosto klíčová. Myslím si, že v digitálním světě bychom mohli dosáhnout skutečně mnoho věcí. Musíme ale zajistit hlavně také ochranu, ochranu a posílit důvěru v tento celý systém. Myslím si, že to je velice důležité, hlavně ve vztahu k dětem, čili já jsem velice ráda, že vy se věnujete právě i této eh, eh, věci. Eh, doufám, že to nějakým způsobem se protiná i s tím, co děláme my zde v práci v rámci našeho eh, výboru a také skupiny, která se zabývá organizovaným zločinem. Já bych ale chtěla hovořit o přístupu, přístupu k internetu. Myslím si, že eh, v mém ehm, obvodu je to jeden z největších, je to jeden z největších problémů, protože my máme obrovské venkovské oblasti a lidé tam nemají přístup k internetu. Čili já si myslím, že je velice důležité, abychom tyto lidi dostali online online. Eh, je to obrovský, obrovská překážka, čili já bych se vás chtěla konkrétně zeptat, co děláte proto, aby skutečně eh, tento přístup byl efektivním způsobem zajištěn ve všech členských státech. A taky by mě zajímalo, jestli máte nějaké zkušenosti z jiných zemí, jakým způsobem se tyto věci dají dělat efektivně. Já vím, že existují malé firmy, které mají velice inovativní eh, přístup k tomu, jak zajistit tento přístup, ale přitom nesmějí se zúčastnit veřejných soutěží o veřejné zakázky, protože jsou zkrátka vyloučeny vyloučeny z těchto soutěží jenom proto, že jsou příliš malé. Eh, a přitom mezi nimi by mohlo být lidé, kteří poskytují právě tyto služby. Jakým způsobem můžeme zajistit, aby právě tyto malé firmy nám pomohly řešit to, o co jsem popsal? Pan Engström, děkuji. Paní komisařko, já eh, na úvod budu souhlasit s tím, co jste řekla například o eh, veřejných službách, o informacích na veřejných službách a tak dále. To si myslím, že je věc mimořádně dobrá. Uh, co se týče těch osiřelých eh, eh, děl, to si myslím, že je také mimořádně důležité, o tom jsme hovořili také eh, v výboru Jury. A to, co jste říkala, že by se skutečně jednalo o promarněnou příležitost, to je určitě pravda. Tady musíme tyto věci my... Další věc je, že něco takového by možná tato věc měla řešit komise. Myslíte si, že neutralita by eh, možná nebyla určitá věc, kde bychom měli mít právní úpravu, například eh, se to týkalo Skypeu před několika lety. Ehm, eh, já si myslím, že to je věc mimořádně důležitá, týká, souvisí to také s ISP. Chtěl bych se zeptat, jestli Ehm, skutečně komise se obrátila na soudní dvůr eh, v některých těchto věcech, o kterých jste hovořila, protože jsem slyšela různé verze toho, jak to bylo s těmi vašimi návrhy. Paní komisařko, já jsem eh, vás eh, velice pozorně poslouchala. Co se týče akt, Eh, to je věc, která bude až dnes eh, odeslána eh, k soudu. To je to, co mi řekl Karl, to je ta poslední informace, kterou mám od Karla, tedy od komisaře Karla de Guchta. Co se týče neutrality na síti, Eh, já jsem se obrátila na skupinu těch vnitrostátních regulatorů, chtěla jsem vědět, aby mi řekli, jak to vypadá se switching, jak to vypadá s regulací a tak dále, tak dále. Já jsem očekávala, že budeme eh, o těchto věcech eh, hovořit již před několika měsíci. Oni mi slíbili, že v tomto měsíci, to znamená v květnu, skutečně mi dají to, o co je žádám. Možná, že některé ty věci budou zpřísněny, ale hodně bude záležet na tom, jaké budeme mít, eh, jaká bude mít čísla, ze kterých budeme vycházet. Je potřeba zajistit konkurenceschopnost a současně ale dát eh, spotřebitelům k dispozici to, co chtějí. Čili čekáme na ty informace, které dostaneme, na ta čísla, která dostaneme, pak vás hned budu o této věci informovat. Co se týče těch venkovských oblastí, Eh, když jsem na eh, začátku svého funkčního období říkala, že každý Evropan bude napojen na eh, internet, tak se myslela každé občana, včetně těch, kteří žijí ve vinkovských oblastech. My se snažíme využívat i malých firm, je ale třeba si uvědomit, že velice často tyto firmy nemají Eh, zájem o to poskytovat tyto služby, aniž by k tomu dostali nějakou podporu. A to, je, to souvisí také s tou evropskou eh, propojovací eh, Connecting Facility, jak tomu říkáme, což je instrument, který vlastně umožňuje další investice do toho širokopásmového provozu a je to v podstatě zdroj velkých peněz. Očekáváme asi 9,2 miliard eh, peněz, peněz, které budeme k dispozici na investice do toho eh, širokopásmového provozu. Eh, uvidíme, jestli vůbec bude poptávka po některých těch službách. Já vždycky říkám potenciálním investorům, můžete i nadále snít. Um, Eh, jednou to bude představovat skutečně obrovský eh, potenciál růstu, ale eh, v současné době můžeme skutečně hovořit o očekávaných 70 miliardách euro, které by měly být investovány právě do těch venkovských oblastí. Já bych byla velice ráda, kdybyste mi dala informaci o těch konkrétních případech, o těch konkrétních venkovských oblastech, hlavně ve Velké Británii, protože prostřednictvím strukturálních fondů Eh, myslím si, že někde u Birminghamu už jsme to využili, eh, čili bylo by dobré, kdybychom mohli vám eh, poskytnout určité rady, jak tyto věci řešit, ale musím mít, jak říkám, konkrétní informace. Mimochodem, to je velice zajímavá věc. Existují různé návrhy v souvislosti se strukturálními fondy na období 2014 až 2020, ehm, kde by mělo v podstatě se objevit i otázka takzvaného elektronického domu e-house. E, I ten by měl být hrazen právě ze strukturálních fondů, což bude představovat pro venkovské oblasti mimořádně zajímavé řešení. Děkuji. Já jsem zapomněl vyzvat paní Rojtovou, takže teď budeme mít čtyři. Paní Rojtová bude první, pan Hein, pan Thun a pan Pětikanen. To, každá máte jenom jednu minutu a potom uděláme souhrn. Paní Rojtová. Velice stručná. Eh, my jsme tady eh, řešili osiřelá díla a komise nesouhlasila s mým, eh, s mým návrhem, který rozšiřoval ta rozšiřelá díla nebo tu starost také o fotografie. Takže otázka číslo jedna, zda budete iniciovat, aby se to zvládlo i pokud je o fotografie. Za druhé, eh, má komise nějaký plán a koncept, jak pomoci eh, v boji proti hackerům a eh, jaké jsou plány ohledně ochrany dat? A třetí, jestli komise uvažuje o nějakých projektech, které by pomohly rodičům s hlídáním dětí. A nemám na mysli eh, GPSky v telefonech, ale jde o skutečně nějaké prostě vývoj určitých, tedy, nebo iniciovat vývoj, eh, nechci říct přímo čipů, ale co si takového, co by mohlo eh, u malých dětí pomoci ehm, proti jejich zatoulání. Děkuju. Takže za minutu jste stihla tři otázky, teď paní Fejhen. O, oh, promiň. Děkuji vám, paní komisařko Krusová, že jste přišla mezi nás. Já bych ráda zareagovala jeden komplex témat, jako paní Rojtová, to jsou ta osiřelá díla Connecting Society, mělo by se to zjít všechno najednou. My jsme dali přednost Orphan Verse, Collecting Society a Copyright, to je něco, na co ještě čekáme. Já jsem byla zpravodajkou ve výboru pro kulturu v souvislosti s osvědčenými díly a byl zde problém diskutovat eh, legislativní návrh, přičemž nebyl vyjasněná otázka copyrightu. To se tam ukázalo velmi jasně, že je to problém. A proto se chci zeptat. Zda asi komise domnívá, že ty balíčky, které více či méně s tím copyrightem souvisí, budou projednávány jako jeden společný balíček nebo ve stejné době? Internet je platformou ekonomických aktivit, má ale také výrazné sociální dopady, jak jste uvedla je, jsou tisíce lidí, kteří se stavějí před vás a říkají v souvislosti s akta to takto dále nejde. Proto se chci zeptat, zda komise také řeší ty sociálně politické otázky, anebo se to potom rozdrobuje na jednotlivá generální ředitelství a diskutujete to z jednotlivých aspektů. Paní Turnen je další, máte jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážená paní komisařko, vy jste uvedla, že byste chtěla eh, levnější a snažší přístup k širokopásmovému internetu. Ovšem návrh o roamingu, který jsme obdrželi z Evropské komise, nezněl úplně levně. Eh, museli jsme se zasadit o eh, zavedení daleko nižších cen, takže jednak eh, bych od vás očekávala slib, že se zasadíte o skutečně levný širokopásmový internet a skutečně jednoduchý a levný přístup k němu, tak abychom opět nemuseli s komisí bojovat v otázce cen. Druhá věc. Vy říkáte, chci, aby všichni byli propojeni a proto máme nástroj pro propojení Evropy CEF, ale nebojíte se toho, že tento nástroj, tak jak je plánován, může posílit, eh, usnadnit přístup těm, kteří už jsou dobře propojeni a odřízne od přístupu ty, kteří skutečně potřebují přístup získat. Děkuji vám. Děkuji. A jako poslední paní místopředsedkyně Pětikajnen. Jednu minutu máte. Děkuji. Jen velice stručně mi dovolte dvě otázky jednak a tím se vracím k tomu propojování. Děkuji vám za práci, kterou už jste udělali v této věci. Já si myslím, že to nejdůležitější je teď mobilní internet a propojenost v této oblasti to se vrací k tomu, že potřebujeme celoevropské hráče a potřebujeme úplně jinou cenovou politiku, než máme eh, nyní, takže se chci zeptat, jaké máte plány zde. A teď ty celoevropští hráči tedy. A pak inovace na evropské úrovni, vytváření nového druhu služeb. Máte v této věci nějaké nové myšlenky, nějaké koncepty? Děkujeme vám všem za stručnost. Poprosím paní komisařku, aby proběhla tyto Eh, otázky, protože už vím, že se nemůžete dočkat hlasování o zprávě paní Gebhardové. Takže prosím, paní komisařko. Děkuji. Osiřelá díla a fotografie. Já bych moc ráda. Je to velmi nákladné a nemáme na to peníze. My jsme o tom už diskutovali. Principiálně je to naprosto zásadní a důležité téma, ale v současné fázi je to velmi obtížné. Já doufám, pevně věřím v to, že postupně krok za krotem se tam dostaneme. Teď eh, nějaký celkový balíček eh, společnosti sbírající autorská práva a tak dále. Opět moc ráda bych o čem diskutujeme v souvislosti mi to společnostmi, které sbírají autorská práva? Jejich zprávu hlavně. Momentálně nám jde o nějakého to umělce, tvůrce, eh, spisovatele a tak dále. Ve Francii například tento člověk dostává pouze 41% odměny, zbytek mají ty zástupné společnosti autorských práv, ale tak já bych to nerada viděla tyto společnosti a jen tak mimochodem, měli bychom mít nové technologie, jak bychom tento problém řešili, protože tvůrci uměleckých děl potřebují dobrou odměnu, jinak nám kultura skončí a vyprchá a oni si budou muset najít nějakou jinou práci, jak uživit rodinu. Tyto zástupné společnosti možná v minulosti činili společnosti důležitou službu, to já nevím jistě, ale asi byly potřebné. Nicméně každopádně dnes je potřeba přepracovat jejich řízení. A to musí být součástí naší politiky. Eh, to slibuje Michel Barnier a o tom se teď jedná. Nicméně to řečeno, měli bychom diskutovat i o určitých celoevropských licencích. Už máme národní licence, ale mělo bychom být, mít licence celoevropské. To by, ty by měly existovat v kontextu digitálního jednotného trhu. Tak, aby lidé měli e, spíše výhody e, plynoucí z toho, že žijí v jiné zemi, aby tím nebyli pouze omezováni. Ochrana dat a hekři. O co jde? E, máme strategii pro bezpečnost internetu, to jsou všechno témata, kterými se budeme zabývat ještě do konce roku a před koncem roku rovněž předložím tuto strategii. Otázka dětí. Zcela s vámi souhlasím. 31 generálních ředitelů, hlavních hráčů v oblasti průmyslu a organizací se tímto přesně zabývají. Vypracovávají návrhy a možnosti samoregulace, která, když nebude fungovat, vypracujeme my nějaká regulační opatření. Ovšem pokud oni vypracují nějaké procedury, návrhy, které budou ve finále znamenat eh, lepší ochranu malých dětí, zejména pro e, jejich rodiče, a budou z toho tyto děti a rodiče mít i prospěch, tak to bude jedině dobře. Nižší ceny za roaming, proč ne více roamingu a proč jsme nutili parlament, aby zaujal takovou iniciativu, jakou jsme ho nutili zaujmout. Já samozřejmě zase souhlasím s tím, co ve finále bylo součástí návrhu parlamentu a rady, ale já musím také zohlednit, a to bylo mé východisko v té debatě, že ti, kteří se angažují v této proceduře roamingové. A vzhledem k tomu, že cenové stropy mají být maxima, mají sloužit jako pojistka, jako určitá pojistka a konkurence by ty ceny měla tlačit dolů, eh, tak to je to hlavní. Jde zde, ohložen, eh, jde zde o konkurenci. Já v konkurenci věřím a svým přístupem chci dosáhnout toho, že dosáhneme určité rovnováhy. Samozřejmě já potřebuji angažovat i ty, kteří investují do širokopásmového internetu. Musím je, tak říkajíc, dostat do nálady, kdy budou mít zájem o ty dodatečné investice. Takže potřebujeme nejenom zohlednit spotřebitele, musíme zohlednit také to, že e, spotřebitelé chtějí službu, do které ale musí nejdřív někdo investovat. To je možná vysvětlování stejné věci z, jiného, z jiné strany, ale já doufám, že ehm, návrh, který bude představen zítra, bude finalizován tím způsobem, že nastaví daleko nižší ceny, nebo že dosáhne daleko nižších cen, než máme a vytvoří prostředí, které bude stimulovat investice. Samozřejmě momentálně potřebujeme obrovské investiční balíčky. Když se podíváme na to, co eh, sítěmi proudí momentálně a jaké jsou očekávané předpoklady pro hlasové služby a datové služby do budoucna, tak jasně vidíme, že čím dřív, tím lépe budeme investovat, eh, že čím dřív budeme investovat, tím lépe pro eh, datovou budoucnost. Vaše otázky už jsem zodpověděla, paní kolegyně. Děkuji. Děkujeme vám, paní komisařko, velmi za to, že jste k nám přišla, za to, že jste s námi takto diskutovala. Jako vždy mluvila jste k celé řadě témat a jako vždy naše spolupráce bude pokračovat. Ehm, jsme velice rádi, že se zajímáte o tolik hlavních zastřešujících složek, které jsou důležité pro celé digitální prostředí. Přejeme vám mnoho štěstí do další práce. Těšíme se na vás na Digital Agenda Assembly v červnu a těšíme se na vás při příští příležitosti zde v našem výboru. Děkujeme, že jste přišla. So, colleagues, thank you for... Uh, Kolegové, děkuji. Děkuji za to, že jste trpěliví. Myslím si ale, že je vždy dobré využít eh, maximálně příležitost, kterou máme eh, při takovýchto návštěvách paní komisařky. Myslím si, že jsme se dotkli celé řady věcí. A teď bych eh, navrhl, abychom přímo přešli k hlasování. Budeme používat elektronické karty tam, kde bude to nejasné. Eh, paní Gebhardová a pan Schwab budou tak laskavi a jasně mi naznačí vždy, eh, eh, jak hodlají hlasovat tam, kde bude jasný rozdíl v jejich přístupu, tak potom přejdeme rovnou k elektronickému hlasování. Paní Gebhardová, nejprve něco na úvod. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi, abych poděkovala všem kolegyním kolegům, stínovým zpravodajům i zpravodajkám za výbornou spolupráci. Domnívám se, že jsme nalezli celou řadu dobrých kompromisů. Všichni chceme zajistit to, aby všichni občané měli skutečný přístup k bankovním službám. To prostě patří k dnešnímu životu. A bez účtu v bance dnes nejste téměř ničím. Takže si myslím, že toto je dobrá věc. My jsme ještě včera večer velmi dlouho dopracovávali hlasovací seznam a já děkuji kolegovi. Myslím, že někdy ještě o půl deváté večer jsme si telefonovali, takže děkuji mu, že jsme to dali dohromady a namířili správným směrem. Mám ještě jednu otázku pro právní službu. Je to otázka, která vyplynula na pracovní skupině dnes. Zazněla otázka, já jsem nebyla schopna na ní definitivně odpovědět. A mé, mý kolegové by rádi znali odpověď, ostatně já také, abych si byla jistá tím, že skutečně odhlasujeme to, co odhlasovat chceme. Oč jde? Je to kompromisní pozměňovací návrh číslo jedna. A tam tam je eh, pojem rezidenti EU. Já jsem tam měla občané, citizens, někteří hovořili o spotřebitelích, consumers a nyní zazněla otázka, co přesně je rezident. Bohužel moje angličtina není natolik dobrá, abych eh, byla kovaná skutečně ve všech niancích angličtiny. A eh, zazněla otázka, zda toto otázka, eh, že zda rezident znamená také například bezdomovce, anebo jestli rezident je člověk, který musí mít nějakou pevnou adresu. Protože pokud by tomu bylo tak, tak to si nepřejeme. My chceme, aby to platilo skutečně pro úplně všechny občany. A možná by bylo dobré, kdyby nám Luka vypomohl díky svým dobrým jazykovým znalostem i právním znalostem, co to je ten pojem rezident EU, abychom to měli jasno. Dobrá, já poprosím Luku Bizačo, eh, našeho odborníka, aby toto okomentoval. O, děkuji. Pokud vím, tak nemáme žádný konkrétní právní koncept rezidenta EU, nicméně ten koncept by měl pokrýt i lidi bez domova. Zejména tím, že zejména protože se týká i svobody pohybu, takže pokud, aspoň já to správně chápu, má se to týkat občanů členských států EU nebo všech těch, kteří mají nárok na pobyt v daném členském státu a tím pádem mají nárok na volný pohyb po Evropské unii. V tomto smyslu by to bezdomovce také pokrývalo. Není to napojeno na nějakou daňovou nebo adresu nebo na adresu trvalého pobytu. Doufám, že jsem vám tím odpověděl. Um Děkuji. Jde tedy o všechny osoby legálně se nacházející v Evropské unii, tak v tom případě to pro nás není problém a můžeme tam tento pojem ponechat. Dobrá, ještě někdo ze stínových eh, zpravodajů by se k tomu chtěl vyjádřit? Ne, pojďme tedy hlasovat. Začínáme tedy tím kompromisním pozměňovacím návrhem 1. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je zcela jasně schváleno. Takže teď 20 odpadá. Pozměňovací návrh 21. Eh, to navrhuje paní Turunen. Eh, zahajuje elektronické hlasování. Pozměňovací návrh 21. Eh, máme příliš mnoho poslanců. Máme pět lidí navíc, všichni z EPP. Už se to snižuje, jsme na třech, dva. Teď máme jednoho navíc LSD, jednoho z ALDE a jednoho z ECR navíc. Já nevím, eh, já nevím, jak je to z ECR. Možná, že někdo nevložil svou kartu. Já nevím, my jsme tady jenom tři. Můžeme si to zkontrolovat. Teď teda, než by, e, e, začneme znovu, tedy uděláme toto hlasování i znovu. Dobře, tak já opět zahuji hlasování. Teď eh, kontrolujeme, jak to fakticky vypadá. Pojďme si to tedy zkontrolovat, takže jak všichni hlasovali. Máme jednoho poslance navíc za GUE. Já nevím, ten <laughs> systém je nějaký... Já už vidím, proč. Máme to nastavené na špatný výbor. Right. Well, we can... We... Right. No, no. Ah, I see. I didn't realize our committee is programmed in here now. Já jsem si neuvědomil, že každý výbor má to naprogramované jinak, pochopitelně. Tohoto se asi Jury, říká pan předseda. Dobře, tak budeme pokračovat s sečítáním zvednutých rukou. Ne, tak pojďme si to zkontrolovat ještě jednou.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 No, you don't have to change the numbers. No. We will put the right numbers in. No, no, no they won't no, go in. As, no. no, look, they'll, they'll leave it. They'll leave it. Right. Why don't we? Do, we'll just count them for the time. Budeme muset tedy skutečně počítat. Eh, zvednete ruce. Eh, myslím si, že už jsme to mohli mít eh, hotové. Takže pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že zcela jasně to bylo zamítnuto. Pozměňovací na 22. Pan Schmidt. Kdo je pro? Proti? To je eh, zcela jasně schváleno. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel, to je schváleno. Teď eh, postupujeme až pozměňovací návrh 46. Paní Hedová, kdo je pro, kdo je proti? To je zamítnuto. Eh, pozměňovací návrh 27 pardon, 27, pan předseda předtím říkal 47, čili 27, paní Gebhartová, kdo je pro, kdo je proti, to je také zamítnuto. Teď 28 eh, padá, 29, to je rozděleno na dvě části. Část jedna, kdo je pro, kdo je proti, to je jasně schváleno. A část druhá, kdo je pro, kdo je proti, to je zamítnuto. Teď eh, pozměnací návrh 30, kdo je pro? Myslím si, že budeme muset tentokrát eh, počítat. Je to skutečně těsné, čili kdo je pro? Kdo je proti? takže to je zamítnuto 16 pro 19 proti. Eh, a teď eh, jsme u doporučení dva. Myslím si, eh, pokud se nepletu, že budeme hlasovat o tom původním textu jako o kompromisním, kdo je pro. Je to tak? Je to tedy doporučení dva, kdo je pro, kdo je proti. To je schváleno. To znamená, že můžeme jít až na pozměnace na 36 s panem de Jongem. Eh, kdo je pro? Proti? To je zamítnuto. Dále potom pozměnace na 39 z pera paní Gebhartové. Kdo je pro? Proti? To je také zamítnuto. 40. Opět od paní Gebhartové. Kdo je pro? Kdo je pro? Ještě jednou, prosím. Kdo je pro? Myslím si, že budeme muset počítat. Proti? Je to schváleno 19 pro, 18 proti. To byl pozměňovací návrh 40. Teď budeme hlasovat o 41. Kdo je pro? Proti? To je schváleno. Teď je pozměňovací návrh 43. Pan de Jong, kdo je pro? Proti? To je zamítnuto. Pozměňovací návrh 44. Paní Gebhartová, kdo je pro? proti, to je schváleno. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, to je schváleno. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, kdo je proti, to je schváleno. Teď se dostáváme k doporučení 3, to je ten původní odstavec, eh, opět paní Gebardo, kdo je pro, proti, to je schváleno. Takže teď můžeme eh, jít přímo k pozměňovacímu návrhu 50. 7, eh, to je návrh paní Het, kdo je pro, proti, to je zamítnuto. Teď už to prý funguje, teď 61, návrh pana Foxe, kdo je pro, proti, to je zamítnuto. 62 od pana Šmita, Pojďme hlasovat elektronicky k eh, pozměňovacímu návrhu 62. Končím hlasování. Eh, schváleno 21 hlasy proti 15, dále potom 64 od paní Gebhartové. Opět budeme elektronicky hlasovat k pozměňovacímu návrhu 64. Končím hlasováním. To je zamítnuto. Pozměňovací návrh 63, pan Pupakis, kdo je pro, proti, schváleno. Teď 65, paní Gebhartová, kdo je pro, kdo je proti, to je schváleno. 66 eh, odpadá, 67 od pana Šmita. Eh, pojďme elektronicky hlasovat. Pozměňovacím návrhu 67. Končím hlasováním. 19 pro, 18 proti, ale paní Krones hlasovala manuálně, takže to, eh, je, takže to není schváleno. Teď eh, k dalšímu pozměňovacímu návrhu od pana Foxe zahajuji eh, hlasování k 68. Končím hlasování. Schváleno 21 hlasy proti 15, takže 69 odpadá. Teď pozměňovací návrh 70 od pana Šmita. Kdo je pro, kdo je proti? To je zcela jasně zamítnuto. Teď 71 od paní Head. Eh, budeme elektronicky hlasovat k pozměňovacímu návrhu 71. Končím hlasování. Paní Turunen byla. Vy jste hlasovala pro nebo proti, paní Turunen? Pro. Takže to je zamítnuto. Ano, ano, bylo to, bylo to v každém případě uh, odmítnuto, i kdyby to bylo eh, vyrovnané. Teď kom, Komisní návrh 5, kdo je pro, proti, to je jasně schváleno. Teď jdeme dál k pozměcu návrhu 77 ze strany zpravodajky, kdo je pro, proti, to je schváleno. Teď 78, 76 padá, 79, opět od paní zpravodajky hlasujeme o pozměňovacím návrhu 79. Končím hlasování. Schváleno. Teď kompromisní pozměňovací návrh 6. Kdo je pro, kdo je proti? Jasně schváleno. Takže jdeme až k 83. Opět eh, z pera paní zpravodajky zahajuji elektronické hlasování. Končím toto hlasování. To je zamítnuto. Pozměňovací návrh 84. Hlasujeme o pozměňovací návrh 84. Končím hlasováním. Dvacet dva pro, to je jasně schváleno, potom 85 opět od paní zpravodajky, kdo je pro, pardon, pardon, ne, elektronicky budeme hlasovat k 85. Končím hlasováním. Je to také schváleno. Teď poznávací návrh 86 od pana Majera. Hlasujeme elektronicky. Končím toto hlasování. Schváleno. E, pak e, máme pozměňovací návrhy, teď už jsme u bodu odůvodnění. Nejprve tedy pozměňovací návrh 2 pod pana Šmita, kdo je pro? Kdo je pro? Proti? To je jasně schváleno. Teď poznáte návrh o tom nebudeme hlasovat. E, čtyřka. E, hlasujeme o pozměňovacím návrhu 4. Končím hlasování. Schváleno 20 proti 18. Teď pozměňovací návrh 5 odpadá. Pozměňovací návrh 6 také odpadá, takže kompromisní návrh 7, kdo je pro? proti, kdo se zdržel, to je schváleno. Teď půjdeme na po, pozměnce návrh 11 od pana Majera, kdo je pro, proti, schváleno. 12 od pan Schmidt, kdo je pro, proti, schváleno. 13 opět od pana Schmidta, kdo je pro. Bohužel tlumočníci nestíhali, takže jsem to asi ukazovala špatně. O 12, O 12 jsem chtěla hlasovat proti. You want, did you want to take the vote again on 12? Chcete tedy hlasovat znovu o 12? Souhlasí s tím všichni? Já se omlouvám, jestli moc spěchám. Dobře, tak zahajuji hlasování o 12. Kontrolní hlasování o 12. Končím hlasování. Přijato. 22 pro, 15 proti. 13. Zahajuji hlasovat. A ne, kdo je pro? Kdo je proti? Jasně zamítnuto. 14 odpadá. 15. Pan De Jong. Zahajuji hlasování k patnáctce. Končím hlasování. Zamítnuto. 16, pan Majer, kdo je pro? Proti? To je jasně přijato. 17, pan Schmidt, eh, zahajuji hlasování k 17. Končím hlasování. Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? E, Jasně přijato. Takže devatenáctka paní Turunen. Zahajuji hlasování o devatenáctce. Končím hlasováním. A to je 20 pro, 17 proti, takže přijato, jeden se zdržel. Dobrá, takže teď eh, elektronicky eh, hlasování o konečném stanovisku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování, sice nám tam někdo s kartičkou neodhlasoval, ale to se nedá nic dělat. Takže 36 pro, 0 proti a 1 se zdržel. Blahopřejeme paní Gebhardt. A děkuji. Eh, těšíme se, že budete hájit naše pozměňovací návrhy ve výboru Ekon. Jsem si jist, že v tomto úkolu obstojíte. Děkuji vám mnohokrát, kolegové. Eh, nechám vám kol- eh, minutu těm, kteří nechcete zůstat, abyste opustili sál a pokud zůstat chcete, v čemž vám podporuji, eh, zahájíme pak diskusi o dalším bodu jednání. Takže kolegové, dovolíte-li, eh, rád bych vás požádal o pochopení, stište se nám a budeme pokračovat. Teď proběhne první výměna názorů a budeme ji muset stihnout asi tak za 20 minut, eh, pane navrhovateli, nevadí-li vám to, ohledně našeho stanoviska pro výbor Ekon kde je zpravodajem pan Terkel. Pokud jde o integrovaný evropský trh plade prováděným kartou přes internet a pomocí mobilních telefonů. Ale pánové a dámy, páni poradci, dámy poradkyně, prosím o ticho. Toto je v reakci na zelenou knihu Evropské komise na toto téma. Pan Koferát je náš navrhovatel. A nevím, jestli tu máme někoho za komisi. Máme. Výborně. No jo, a ano. Dostanete slovo pakliže budeme mít dost času. Eh, takže teď, pane Koferáty, prosím, chcete-li uvést toto téma, máte prostor, pak pan Arias, pan Schmidt, Engström, eh, pan Bílan, Trantafilides, pan Trantafilides tu není to jsou stínoví zpravodajové, ale nejprve pan Koferáty na zahájení rozmluvy. Grazie, presidente. Per ragioni... Děkuji vám, pane předsedo. Máme málo času, tak bych se rád omezil na ty základní body. Nebo na to, co je základní podle mého názoru a do 20. května vytvořím text, vytvořím ho rovnou v angličtině, tak abychom ho mohli projednávat rychleji a možná to také potom usnadní předkládání pozměňovacích návrhů. Celé téma je docela citlivé. To si jistě všichni dovedete představit. Je zde celá řada nerovností, které je třeba odstranit souvisejí s platbami prostřednictvím těchto médií v různých členských státech. To také vyplynulo z diskuse, která zde právě proběhla s paní komisařkou Krusovou. Jeden z problémů jsou bankovní provize, zvláště u multilaterálních operací je podle mého názoru velice důležité, aby zde byla maximální jednotnost v souvislosti s jednotlivými státy Evropské unie. Momentálně existují nejrůznější postupy, ale modality a e, technické prostředky realizace se výrazně liší stát od státu. A to vytváří problémy. Problémy dvojího typu. Někde e, jsou ty podmínky výhodnější pro banky a jsou pro banky výhodnější než pro uživatele tohoto typu pladeb. A vlastně neexistuje žádný důvod, proč by tomu tak mělo být a proč by z toho měly banky nějak extrémně profitovat. Na straně druhé to také vede k tomu, že zde nejsou srovnatelné podmínky a to vede k problémům pro občany, kteří využívají tyto nástroje, pro občany, kteří se pohybují v rámci Evropské unie a objektivně vzato to znamená i určité potrestání těchto občanů, protože zde nepanuje jednotnost a jednotlivý uživatel musí potom platit více. Jsem toho názoru, že by se to mělo explicitně podtrhnout, že jde o to zde provést určité sjednocení a prosadit maximální transparentnost, protože další problém pro uživatele těchto služeb spočívá v tom, že se zde nedostává transparentnosti a to vyvolává také u uživatelů obavy a oni potom třeba tyto nástroje vůbec nevyužívají, byť se jedná o efektivní nástroje. Ale oni je nepoužívají, protože jim není jasné, jak to celé funguje a tudíž také nemohou požívat toho celkového užitku, které, který tento nástroj nebo tyto nástroje přinášejí. A panují zde obavy v souvislosti s inovativními systémy pladeb, které už jsou zaváděny určitou dobu. Přejeme si tedy transparentnost, ale neměli bychom zapomínat na to, že se jedná o důležité platby, že to je důležité také z hlediska otázky daňových úniků. A přejeme-li si transparentnost, tak je nezbytné, aby aplikované postupy podléhaly také určité standardizaci, určitým normám. Tak, aby se v v jednotlivých zemích postupovalo stejným způsobem a kodifikace postupů a procesu a procedur musí sloužit k tomu, že se zjednoduší přístup k existujícím nástrojům. U platebních karet, eh, pladeb přes internet i u pladeb přes mobilní telefony. Pro všechny tyto typy pladeb se to těch se to všech týká. Potom otázka transparentnosti, to je základní předpoklad. A ten neplatí pouze e, v souvislosti s bankovními poplatky, ale platí to také pro všechny typy a druhy pladeb. Mám zde na mysli také systém jako celek. Abychom nastolili transparentnost, tak musí existovat určité znalosti. A důležitým tématem je v této souvislosti to, že mezi uživateli a bankami nebo firmami, přes něž uživatelé obchodují, chceme zjednodušit jejich vztah také tím, že budeme spotřebitele systematicky informovat. Potřebujeme k tomu určitý postup zprostředkovávání informací Momentálně zde existují různé podoby tohoto zprostředkovávání informací, nicméně se zdá ještě mnohé zlepšit. Je zde třeba také zohlednit jazykové rozdíly, které jsou určitou překážkou účinného informování. Účinné informování také bude znamenat to, že uživatelé budou méně zmateni, budou mít menší obavy a že uživatelé budou mít také větší kontrolu nad tím, co se děje s jejich úsporami nebo s jejich penězi. A potom poslední nebo spíše předposlední téma. To je také téma, kterým bychom se měli zabývat. Je to logické, souvisí to také s ostatními tématy, které už jsem zde zmínil. To je téma bezpečnosti. Bezpečnost to je téma, od něhož odvisí vše ostatní, takže bezpečnost musí být centrem našeho úsilí. Je zásadní, zvláště ve vztahu k těm eh, slabším osobám, osobám, které mají určité problémy využívat tyto nástroje, využívat nové technologie. Lidé se často bojí používat tyto způsoby pladeb. A celá řada lidí také si nezvykla eh, i na jazyk této oblasti. Platí to pro starší spoluobčany, ale nejenom pro ně. Panují zde určité obavy, že lidé přijdou o peníze, o peníze, které si horko těžko spořili po dlouhou dobu a mnoho lidí má strach, že přijde o své peníze, protože se bojí, že využívání těchto nástrojů není dostatečně bezpečné. A proto je důležité, abychom zde vyvíjeli postupné, ale také rychlé úsilí. Potřebujeme vyšší míru bezpečnosti, aniž bychom ale zasahovali do základních práv občanů. Měli by mít přístup k těmto základním informacím, aniž by jim hrozilo riziko, že z určitých důvodů přijdou o své peníze, ať už ze subjektivních důvodů nebo z toho důvodu, že v celém řetězci nástrojů nejsou dostatečné záruky. A poslední téma, které se týká také bezpečnosti, je to ochrana osobních údajů. Je důležité, aby řetězec citlivých dat byl omezen, aby byl co nejkratší. Je třeba, aby zde existovala i určitá periodická kontrola, abychom zabránili vzniku určitého vákua, a bychom zabránili například negativním praktikám v této oblasti. což by mohlo vést k úniku informací směrem navenek v rozporu s eh, požadavky kladenými na ochranu osobních údajů. Snažil jsem se tedy krátce schrnout tyto argumenty, které je třeba v této souvislosti zvážit. Také jde o to, aby v této oblasti fungovala řádná zpráva. Řádná zpráva v jednotné oblasti pro platby. A například Evropská komise zde má svůj úkol, nemůžeme všechno přenechat samoregulaci. Samozřejmě samoregulace je důležitá, je to krok ku předu, který lze udělat, celá řada zemí ho také činí, ale nestačí to. Chceme-li zde skutečně jít bezpečnou cestou a zajistit, že se nástroje budou skutečně používat, musíme udělat i ten navazující krok, který navazuje na samoregulaci a sice vytvoření formálního rámce. Samozřejmě musíme o tom diskutovat a musí ho schválit příslušné evropské instituce, včetně Evropského parlamentu, který musí udělit svůj souhlas. My zde k tomuto tématu máme nyní první rozpravu a jsem velmi zvědav na to, s jakými připomínkami a poznámkami přijdou kolegové, kolegyně. To je z mé strany zatím vše. Myslím si, že i později budeme mít možnost toto téma ještě diskutovat více do hloubky, takže nejenom to, co jsem už naznačil, ale můžeme potom zareagovat i na témata, která například přidají kolegyně a kolegové. Jak už jsem řekl, Text bude předložen 20. května v eh, angličtině. Lhuta pro pozměňovací návrh je 22. červen a hlasování ve výboru 6. září. Takže oni jsou to docela těsné termíny, ale nejsou to takové termíny, které by nešlo dodržet. No dobrá, mnoho času mezi jednotlivými fázemi sice není, ale domnívám se, že ono to je možná také dobře, protože to je taková účinná metoda, jak nalézt adekvátní řešení, protože kdybychom měli příliš velkorysé lhůty, tak už potom budeme zapomínat na to, co jsme diskutovali na začátku a pak se bude zase začínat od nuly. Takže je asi dobré, že ten harmonogram je takový trochu napjatější. Děkuji. Děkujeme mnohokrát, pane Koferáty, nebojte se, my na kvalitu vaší práce nezapomeneme, protože víme, že to je velice důležité téma. Dobrá, stínový zpravodajové, nejprve pan Elias. Eh, eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ze všeho nejdříve mi dovolte říci, že se jedná o naprosto klíčové téma pro elektronický obchod a proto musíme eh, na něj soustředit dostatečné penzum pozornosti. Vím, že rozvrh není příliš volný. 30. května už máme termín. Já nevím, jestli máte eh, v plánu nějakou schůzku. Já bych rád mm, měl možnost s vámi tato témata prodiskutovat, pane, pane navrhovateli, jaksi ve větších detailech, protože E, zatím to vypadá tak, že čas na takovouto diskusi moc nebude před e, diskusí nad finálním textem a já bych rád, aby tyto předběžné, předběžné rozpravy také proběhly. Hovoříme o cenách, hovoříme o bezpečnosti. Samozřejmě je důležité zohlednit e, problematické téma zneužívání cen. Je problém, když K takovýmto problémům dochází zejména při obchodování přes internet. Elektronické bankovnictví je něco, co se zkrátka používá při online transakcích, při platbách kreditní kartou a tak dále a tak podobně. Ovšem jsou i jiné způsoby provádění online plateb a já si jsem jist, že do budoucna těchto způsobů bude ještě více. Já bych proto nerad, abychom odkazovali pouze na mechanismy elektronického bankovnictví jako takové. Na toto téma máme zelenou knihu. Já jsem nic jiného neviděl, jenom tuto zelenou knihu. A pracujeme tím pádem na základě velmi předběžném. 30. května je dosti dosti brzký termín, až příliš, ale pakliže ten termín máme dodržet, tak je potřeba najít prostor pro eh, dodatečnou, dostatečnou diskusi než bude k dispozici finální verze dokumentu. Děkuji. Děkujeme vám. Pan Schmidt. Thank you, Mr. President. Děkuji, děkuji, pane předsedo. A taky děkuji panu Koferatimu, panu zpravodajovi. Já jsem přesvědčen, že odvedete velmi dobrou práci. Jak řekl pan předseda, myslím si, že toto je věc mimořádně důležitá protože e, nedostatek platebních systémů přeshraničních způsobuje velké problémy. Já e, někdy se snažím přemýšlet o tom, co já sám dělám a co se vlastně děje. Já e, jsem uživatel těchto služeb. Například v létě budu v Londýně, ano, mám lísky na olympiádu. A mohu vám říct, že to vůbec nebylo snadné koupit si ty lísky. Eh, chtěl jsem použít ten obyčejný trh, eh, což je možná trošičku jednodušší, ale ten sekundární trh, kde většina lísků je k dispozici, tam to vůbec už snadné není. Eh, myslím si, že tady jeden z poskytovatelů nabízí PayPal eh, systém, eh, což je věc, kterou nikdy už nepoužiju, protože to je neskutečně komplikované. Poslal jsem jim peníze, eh, pak jsem se dozvěděl o všech těch různých regulacích, omezeních, musel jsem dělat několik telefonických hovorů, možná, že do Spojených států, ani nevím vlastně kam. V každém případě to bylo mimořádně složité, nakonec se mi ty peníze vrátili ale mohu vám říct, že jsem za to eh, zaplatil poměrně vysoké poplatky a nakonec to vůbec stejně nepřineslo ovoce, takže možná, že jsem jenom hloupý spotřebitel, ale eh, vím z vlastní zkušenosti, že problémy existují a proto si myslím, že eh, já nevím, my tady neustále hovoříme o tom, že musíme být napojeni přímo na občany, že musíme dělat věci, které jsou důležité pro ně. Uh, na kterých jim záleží. Já jsem přesvědčen, že toto je právě věc, která souvisí eh, s tím, o čem jsem právě hovořil. A proto si myslím, že tento návrh je velice eh, dobrý, velice důležitý. Já jsem neměl bohužel čas eh, vyslechnout si všechno, co říkala paní komisářka Kruzová, ale přesto si myslím, že, nebo respektive vím, že toto je jedna z jejich priorit. Bylo by to zcela určitě dobré pro malé a středně velké podniky Eh, protože v současné době je trh mimořádně rozdrobený eh, a je to vlastně pouze vnitrostátní trh, o kterém se dá hovořit. Přesto však eh, stále ještě mám několik otazníků a chtěl bych se vás na tyto věci zeptat. První otázka je bezpečnost. Bezpečnost zabezpečení pro faktické uživatele, dále potom ochrana osobních údajů, jakým způsobem to je zajištěno. A myslím si, že eh, můj kolega, který sedí za mnou, bude určitě chtít k tomu ještě dále eh, hovořit, protože to je věc strašně důležitá. Jakým způsobem eh, se toto řeší ve společnostech, jakým způsobem je to oddělené. Dále transparentnost nákladu, o tom jste se také zmínil, o tom se ostatně hovoří i v té zelené knize. I to je věc mimořádně důležitá, eh, takzvaný co-badging, eh, to je něco, co by umožnilo efektivnější využití tohoto systému. A mm, a pochopitelně také ta eh, legislativní otázka je velice důležitá. Jakým způsobem můžeme se bránit proti Eh, nesprávnému zacházení. Eh, I s tím mám vlastní zkušenosti a i na to jsem doplatila, ale nebudu teď tady o tom hovořit. Ehm, na závěr bych chtěl říci, že pokud se nám podaří, eh, a já pochopitelně podporuji úsilí ze strany komise, pokud se nám podaří v této věci něco udělat, tak si myslím, že bychom ehm, Eh, mohli předejít určitým problémům, které by mohly souviset s dvourychlostní Evropou. To znamená, že jedna část Evropy bude mít přístup k internetu, bude mít eh, poskytovatele a tak dále. A na druhé straně budeme mít občany, kteří nebudou mít tento přístup zajištěn. A proto si myslím, že je potřeba eh, mít obě ty koleje vlastně paralelně nastavené. A to se týká jak řešení infrastruktury, pro tuto digitální agendu. Bude to dobré jak pro hospodářský růst, tak pro eh, to, že vznikne nový spolehlivý systém. Já jsem eh, od přírody eh, optimista, spolehám se na vás, pane Koferáty. Určitě to bude zpráva dobrá, já si přečtu ten váš text a možná, že potom budete mít, možná, že ještě navrhnu některé pozměňovací návrhy, ale jsem přesvědčen, že nakonec se dobereme širokého souhlasu. E, já, je mi líto té zkušenosti, e, co jste měl s olympiádou. E, zatím vám nemohu slíbit, že vám seženu nějaké lísky, ale kdyby, když, mě poslech, když mě pošlete žádost, tak možná jsem eh, o něco mohu pokusit. Třeba vám ještě nějaké jistky seženu. Pan Engström, eh, děkuji. Já naprosto souhlasím s předcházejícím řečníkem. Je to věc mimořádně důležitá a to z celé řady důvodů. Eh, očekáváme další růst takovýchto systémů, ale chtěl bych se zmínit o jedné obavě, kterou mám, která je velice konkrétní a která souvisí s tím, že musíme mít celoevropskou kontrolu takového systému. Hovořím o tom, že je potřeba, aby evropské organizace, evropské podniky i jednotlivci eh, nemohli být eh, zablokováni eh, jinými zeměmi. Tím mám na mysli Spojené státy. Hovořím o Wikileaks. Wikileaks není evropská organizace, ale mohla být. Wikileaks Eh, je jako každá jiná eh, eh, organizace, vláda Spojených států se rozhodla je zavřít zkrátka. To znamená, že nemohou používat ani kreditní karty. Ehm, které jsou většinou americké a pochopitelně Wikileaks v důsledku toho nemá vůbec přístup eh, k financím. Ono se to ale netýká Wikileaks, ono se to týká toho, že by se to mohlo stát jakékoliv evropské organizaci, jakémukoliv eh, evropskému podniku, jehož ehm, práce by byla v konfliktu s tím, eh, co chce vláda Spojených států. Myslím si, Um, že v tomto případě zatím nemůžeme hovořit o žádných právních jednáních nebo řízeních, která by tyto věci eh, řešila tady v Evropě. Myslím si, že země, která nemá eh, možnost kontrolovat své vlastní platební systémy nebo svou vlastní měnu, to není potom eh, země, která v podstatě odpovídá požadavkům na členy OSN. Já nemám žádné řešení ale byl bych velice rád, kdybyste se zamysleli i nad tímto aspektem. Já si myslím, že pan Kaferáty zcela jistě si eh, vyslechl to, co jste řekl a těšíme se na vaše pozměňovací návrhy, s kterými přijdete. Pan Bělan. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Rád bych eh, se připojil k ostatním kolegům, kteří řekli, že rozvoj integrovaného evropského platebního systému je naprosto zásadní pro eh, dobudování společného trhu. Týká se to pochopitelně i přeshraničních plateb. Jediný systém, který v současné době můžeme opravdu označit jako pan evropský, jsou ta pravidla, která upravují převody v rámci SEPA. Eh, ten systém si myslím, že funguje docela dobře. Já jsem ho použil při mnoha příležitostech. Přesto však Mnoho našich občanů eh, nemá eh, dostatečné znalosti o tomto systému a banky je nijak eh, nepovzbuzují v tom, aby používali tento systém. A proto používají systémy pomalejší, které jsou kromě toho také mnohem dražší. Souvisí to také s otázkou bezpečnosti, o které hovořil pan Koferáty. Domnívám se, že ve, v jeho návrhu zprávy eh, právě otázka bezpečnosti bude, eh, bude naprosto zásadním způsobem ehm, zvážena. Další věc, o které bych chtěl hovořit, to se týká Polska, to se týká těch eh, poplatků za transakce. Myslím si, že by neměly existovat tak obrovské rozdíly protože na Polsko se e, dívá e, mnoho lidí jako na speciální případ a my vlastně platíme za použití Mastercard 1,62%. Ehm, Víza e, si počítá 1,6%. To jsou skutečně nejvyšší poplatky za transakce s kartou Eh, v celé Evropě. A domnívám se, že skutečně nastala doba, kdy je potřeba eh, to upravit celopolskou, eh, celopolskými úpravami, protože polské polským co se to zatím nedaří a já bych byl velice rád, kdyby i tento bod byl příslušným způsobem zvážen. Myslím, že pan Šváb ještě požádal o slovo, pokud se, pan, se nemýlím, a je jediný zatím. Děkuji vám, pane předsedo. Já samozřejmě vítám zprávu a úvahy ke zprávě pana Koferatyho, protože zatím zpráva písemně neexistuje. Mohu souhlasit s tím, co říkal kolega Pablo Arias, že zde jde skutečně o určité jádro legislativních úprav k elektronickému obchodování Jde zde také o to, abychom měli kontrolu nad našimi evropskými platebními systémy. Já, když jsem si procházel zelenou knihu, tak jsem si říkal, možná se tam něco přehlédlo, ale budu rád, když mě komise opraví, řekne mi, že se mýlím. A to se týká kontroly bonity osob, které hodlají provádět platby. Například v Německu je to přes organizaci, která má zkrátku ŠUFA, a toto téma se tam neobjevuje. A právě přeshraniční platby jsou problém v této oblasti, proto často nefungují přeshraniční platby prostřednictvím kreditních karet. Mě by zajímalo, jak to chce komise řešit. A druhé téma eh, se týká směrnice o právech spotřebitelů. Pomocí ní jsme trochu snížili poplatky a zvýšili důvěru v digitální obchodování, nicméně mi je jasné, že to nestačí. Mě by zajímalo, jestli by mi komise mohla říci, co uděláme s kontrolou bonity klientů, protože to se dělá před vlastní transakcí, takže pokud chceme řešit tu otázku kreditních transakcí, tak bychom měli řešit také tu bonitu a o té se zelená kniha nějak nezmiňuje. Děkuji. Děkuji. Hlásí se ještě někdo? Ne. Takže poprosíme pana Filipa Veleho, který je častým návštěvníkem tohoto výboru, eh, aby nám možná stručně toto téma schrnul. Je to konec konců zelená kniha, má probíhat konzultace, zeptáme se vás, jak ta konzultace probíhá, jak se vztahuje na ty materiály, které už máte. Musím konstatovat, že toto je odpovědnost výboru Econ. Ten dokument byl vydán 11. ledna a možná by bylo špatné podívat se na to, jakým způsobem aktivita u nás zapadá do těch konzultací. Děkuji vám, pane předsedo. Veřejné konzultace už byly ukončeny, a to na konci dubna. Dostali jsme asi 300 příspěvků z různých stran A momentálně tyto odpovědi analyzujeme. Právě proběhlo veřejné slyšení minulý pátek, eh, kde se zaregistrovalo zhruba 400 účastníků ze strany spotřebitelských organizací, průmyslu veřejné zprávy. Takže momentálně se snažíme toto všechno It's, it's very strange and it's disturbing. Perhaps it's the microphone. Um, okay. <laughs> uh, so we, we, uh, oh. takže eh, snažíme se toto teď analyzovat. Toto pensum informací naším záměrem je poskytnout předběžné názory na možné prioritní činnosti do léta, to znamená do konce července Zdá se, že pakliže parlament zaujme své stanovisko před koncem července, budeme toto stanovisko moci zohlednit. A pakliže to parlament nestihle, budeme mít i poté určitou flexibilitu. Protože konec konců ty informace, které do konce července poskytneme, budou pouze indikační. Takže to je k tomu obecnému rámci. Pokud jde o témata zmíněná panem Koferátem a stínovými zpravodaji panem Švábem. Samozřejmě ta témata jsou všechna, eh, všechna důležitá. Podíváme-li se na trhy na evropské úrovni, eh, stejně pracujeme u debitních transakcí a kreditních transakcí protože zde máme prostor pro eh, vylepšení těchto systémů, například tím, že spotřebitelům nabídneme více voleb, budeme mít více konkurence mezi poskytovateli těchto transferů a peněžních služeb a mm, na poli také bezpečnosti, to samozřejmě. Potenciální výhody tedy jsou velké. Zároveň eh, jsou velké i výzvy, které před námi stojí. Tato zelená kniha uvádí seznam možných překážek integrace. Začíná se tím, že je trh plateb fragmentován, jsou zde otázky možnosti vstupu na trh pro nové aktéry, jsou zde otázky možnosti vzniku celoevropské debetní kreditní karty, což má eh, své výhody a nevýhody podle jednotlivých business modelů, zejména pokud jde o eh, transakční poplatky, o čemž hovořil pan Bilan a také zpravodaj. Je zde nutnost zajistit transparentnost platebních služeb, transparentnost cen, Často dochází k tomu, že spotřebitelé si nejsou vědomi všech e, nákladů, které s danou transakcí souvisejí. Tuto transparentnost je potřeba zvýšit například tím, e, že se zavedou dostatečné, dodatečné poplatky pro neefektivní způsob zadávání plateb. Dále je potřeba zajistit standardizaci, interoperabilitu a bezpečnost plateb. To je podružné téma, ale ne téma nedůležité. A podobně je na tom také otázka ochrany osobních údajů. A nakonec zde je otázka řízení prostoru SEPA. To je něco, co už tato instituce zmínila, eh, když jste hovořili o nařízení o SEPA. Eh, příslušný výbor v komisi tehdy, když řešil řízení SEPA, Eh, společně s centrální bankou vypracovával a vypracovává, to je pro vaši informaci, závěry v této věci. Proběhne i technický workshop eh, v příštím týdnu, který se řízením systému SEPA bude zabývat a pokusíme se posunout správným směrem tedy. Harmonogram je pro nás velice užitečným indikátorem možného postupu, ale ten základní termín je konec července. Samozřejmě se těšíme na eh, stanovisko parlamentu, téma je to velice důležité, je to téma, které nám pomůže využít potenciál elektronického obchodu, což zde dnes zaznělo mnohokrát. Děkuji vám za slovo. My děkujeme vám. Pane Koferáty, chcete zmínit ještě něco eh, vzhledem k harmonogramu, který navrhujete? No, ten, ten harmonogram se s tím návrhem komise moc, eh, eh, moc nezdruží, že ano, ale eh, možná, že tady budete se stínovými zpravodaji muset dosti intenzivně spolupracovat, aby se to téma někam posunulo. Ano, děkuji vám za slovo. Samozřejmě máte pravdu, harmonogram je velmi napjatý, ale já jsem navrhl tyto termíny protože realisticky za to musíme zohlednit také to, že výbor Ekon bude hlasovat v září, dříve to neudělá z už z prezentovaných důvodů a pokud my budeme hlasovat počátkem září, tak si myslím, že ještě stihneme včas předložit naše stanovisko výboru Ekon, tak aby jej mohl zohlednit při svém vlastním hlasování a případně je zapracoval do svého vlastního textu. On rozdíl mezi koncem července a začátkem září zase tak velký není. A proto se domnívám, že lhuty, které jsem uvedl, bychom mohli takto zachovat. Rád bych ještě jednou zopakoval, co už jsem řekl. mezidobí bude nezbytné se sejít se stínovými zpravodaji, jakmile bude text vypracován. Já jsem samozřejmě ochoten se s nimi sejít, tak abych s nimi mohl diskutovat dále. Možná to potom práci našeho e, výboru uspíší. Rád bych poděkoval těm stínovým zpravodajům, kteří se již vyjádřili k věci. Já samozřejmě vše zohledním, co zde zaznělo, ale je jasné, že se jedná o témata citlivá a témata důležitá. Nejsou to jenom důležitá citlivá témata pro jednotlivce, ale i z národospodářského hlediska jednotlivých států EU potřebujeme účinné a bezpečné platební systémy, které zaručují také pozitivní ekonomický vývoj To neplatí pouze pro malé a střední podniky, mám zde také na mysli například osoby samostatně výdělečně činné. Ty se také výrazně podílejí na evropské ekonomice. Musíme tedy vyvinout maximální úsilí, abychom dosáhli pozitivního výsledku. Otázka harmonizace a evropské kontroly. To je téma, které nemůžeme přenechat regulátorům jednotlivých států. Je důležité, aby oni vytvářeli pravidla, ale nestačí to, protože jinak zde budeme mít riziko, že vzniknou mechanismy, které si navzájem budou konkurovat a spotřebiteli, konečnému uživateli to k ničemu nebude. Protože konečným uživatelem nejsou jenom banky, ale také ty osoby, které obchodují prostřednictvím těchto zmiňovaných platebních prostředků. Já bych řekl, když dovolíte, měla by se to pro nás stát taková obsese. Měl jsem, já se omlouvám, že jsem to neudělal, eh, ano, měl jsem říci, že eh, jakýkoliv eh, konkrétní návrh bude zvážen během příštího čtvrtletí, ať už je to tedy ten legislativní nebo nelegislativní. Takže z tohoto hlediska je potřeba zvážit také ten harmonogram a uvidíme, eh, eh, jak budeme dále moci pokračovat. Eh, vzhledem k tomu, že konzultace už je skoro u konce, tak je potřeba se teď podívat na některé věci, jako například, co to bude znamenat pro další vývoj trhu a tak dále. Děkujeme, pane Koferaty. Teď eh, půjdeme k dalšímu bodu. Byl bych rád, kdybychom to pojednali stručně, protože potom budeme mít ještě schůzi koordinátorů. Jedna jsem o stanovisko eh, týkající se revize existující eh, směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru. Eh, je to směrnice, která zcela určitě souvisí s jednotným trhem. Paní Hanzlíková eh, eh, se k tomu vyjádří potom Čajkovský pan Vajda, pan Nímek asi tady není, já jenom koukám, kdo tady je. Paní Vaheja chce také k tomu něco říci, pan Engström, ten je tady také. Já také jsem jeden ze stínových zpravodajů, takže já mám v úmyslu něco k tomu říct ještě někdo. Pan de Jong, ano. Eh, já se omlouvám, Denisy, nějak mě pořád dneska unikáš. Ano, Sabina taky. Takže pojďme na tom. Malgorzata, děkuji. Já dnes zastoupím pana Třaskovského, který zde bohužel dnes není, protože je v USA. Je na cestě výboru ITRE do USA, nicméně mi zde zanechal dokument a svoje poznámky k danému tématu tedy týká se to změny směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru. Jaký je aktuální stav věcí? Stávající směrnice nepozměňuje vnitrostátní přístup k dokumentům. Takže nehovoří o tom, které dokumenty by měly být přístupné. A členské státy také nemají žádnou povinnost umožnit opakované použití informací, pokud určité informace jsou v danou zemi považovány za neveřejné. Takže některé členské státy dovolují další použití informací a u jiných členských států jsou to otázky, které jsou ošetřené separátně. A zde v této oblasti Eh, má návrh komise velmi široký záběr a dotýká se celé řady oblastí. Právo Evropské unie se dotýká jenom malou měrou harmonizace v oblasti opakovaného používání informací veřejného sektoru pro ekonomické jiné ekonomické účely. Jde také o to, že dokumenty by měly být přístupněny elektronicky, ale jenom tehdy, pokud je to také možné. Co se týče návrhů na změnu, reforma se žádá zavedení všeobecných pravidel což znamená, že veškeré dokumenty využívané ve veřejném sektoru mohou být jeho orgány opakovaně používány za jakýmkoliv účelem, ať už tento účel má ekonomický charakter nebo ne. S výhradou toho, že dokumenty nebudou chráněné autorským právem třetích osob. Reforma také výrazně rozšiřuje rozsah působnosti této směrnice. Má se nyní vztahovat i například na muzea, knihovny a archívy. Jde zde o povinnost zpřístupňovat informace eh, ve formátu, který je strojově čitelný, tak aby se zjednodušilo načítání těchto informací. A také se zde usiluje určité určení maxima nákladů, to znamená, jaké mohou být maximální náklady na poskytování informací. A pak zde jde také o regulační kontroly realizace principů, které jsme právě zmiňovali. Jak se k celé problematice staví autor stanoviska pan Třaskovský? Z pohledu výboru IMCO má návrh komise velký potenciál jak pro spotřebitele, tak také pro podnikatele. A z tohoto pohledu je pro autora důležité toto. Následující otázky. Formát pro co nejlepší předávání informací dále. Zde by se mělo jednat o technicky neutrální přístup. Tak, aby čtení a opakované používání bylo umožněno. Aby se mohlo dále z údaji nakládat, aby nedocházelo k upřednostňování nějakého konkrétního produktu. Druhé téma jsou maximální poplatky, které mohou vybírat veřejné orgány za zpřístupnění informací a také jde o zavedení jasných principů. Zde pan Třaskovský ovšem poukazuje na to, že by bylo možné specificky postupovat v případě knihoven, archivu a muzeí. Za třetí, pokud je to potřeba, tak by bylo nejlepší použít standardizované licence, nejlépe open source licence z internetu. A za čtvrté, členské státy musí poskytovat praktické informace, tedy uvádět, jaké informace existují online. Autor stanoviska ale odmítá další nárůst byrokracie. Neměly by tedy vznikat žádné nové další kontrolní orgány, pokud by o to snad komise usilovala. Zpravodaj je také toho názoru, že v členských státech existují určité podmínky institucionálního i právního charakteru, které umožní přeskoumání veřejného sektoru s ohledem na zmíněné principy na základě odpovídajících práv. Tolik tedy k postoji pana Třaskovského. Ráda si nyní vyslechnu názory stínových zpravodajů, které mu ráda předám. Děkuji vám za pozornost. Uh, thank you very much. Děkujeme mnohokrát. Takže nejprve paní Weiler. A musíme to trošku zrychlit, máme ještě ty koordinátory, prosím. Ähm, Děkuji, můžu pohovořit jenom stručně. Už když jsem si pod, pročítala podklady, tak eh, já jsem si napřed myslela, že my jsme příslušný výbor, ale my nejsme příslušný výbor. Nicméně si myslím, že je dobře, že komise zde provádí takovou menší reformu. Ta stará směrnice je z roku 2003 a od roku 2003 do dnešní doby se odehrálo tolik v oblasti digitální revoluce, že veškeré informace, které sbírá veřejný sektor a které nejsou osobního charakteru a důvěrného charakteru musí být zpřístupněny. Potřebujeme transparentnost a otevřenost. A viděla jsem v analýze komise, že existují některé země, které se zde velmi zlepšily mezi lety 2003 a dneškem, například Anglie, Francie a Dánsko. Platí to i pro moji zemi, i když panuje výrazný odpor a Občanské právo na veřejné informace je něco, eh, k čemu ještě je dosti komplikovaný přístup, nicméně zde dochází ke zlepšení. A nová věc, která tu je, je i ten přeshraniční aspekt, že tedy v některých oblastech to není pouze vnitrostátní věc, ale dochází zde k jisté europeizaci. Komise navrhuje určitou harmonizaci určitou konkretizaci. To si myslím, že je smysluplná věc a měli bychom ji podpořit. Dále je třeba podpořit to vybalancovávání mezi veřejným zájmem a ochranou osobních údajů. To zůstane nadále zachováno. Z části bylo také navrženo, že některá data veřejného zájmu by při zveřejnění byla anonymizována a také jde o ochranu duševního vlastnictví. Bohužel v této důležité problematice, alespoň tak o tom píše Evropský inspektor ochrany osobních údajů ve svém stanovisku, že nebyl konzultován, ale přesto vypracoval podrobnou zprávu a já se musím přiznat, že jeho zpráva mi přijde skoro zajímavější než analýza dopadu ze strany Evropské komise. Uvádí 73 bodů, kde učinil celou řadu návrhů na zlepšení situace a spadá to pravděpodobně spíše do kompetence výboru Libe, nevím to přesně, ale ráda bych si to také přečetla a možná by bylo dobré vyzvat pana zpravodaje, aby kontaktoval příslušný e, výbor, tak aby došlo i k překladu e, té zprávy Evropského inspektora z angličtiny do dalších jazyků pro další diskuse, které my zde povedeme na téma ochrany osobních údajů a využívání dat. Protože tyto diskuse jistě ještě povedeme, budeme o tom diskutovat i příští dva, tři roky, tak proto by to bylo velmi vhodné. Já bych tedy byla ráda, kdyby ta zpráva Evropského inspektora ochrany osobních údajů byla přeložena. Také se zde pojednává o velkých možnostech, které přinášejí informace pro malé střední podniky i pro vnitřní trh, ale poukazuje se také na riziko zneužívání těchto informací. A zde budeme muset bdít spolu s dalšími kolegy nad tím, abychom zde nalezli skutečně adekvátní rovnováhu. Takže celkově za to je dobré, že po nějakých 9-10 letech přistupujeme k reformě, protože se od té doby změnilo mnoho, proto to podporujeme, ale jsou zde i nová rizika, která bychom měli zohlednit. Děkuji. Um, it's actually for matter... um, myslím si, že je to výbor pro průmysl, který to má na starosti, protože pochopitelně eh, Eh, tady se hovoří o tom, že technologie tady je naprosto zásadní. Já jsem se tím zabýval, když jsem byl právě v tomto výboru v roce 2003. Eh, pan Engström a paní Rule, paní Rühle. Děkuji a děkuji paní Hanzlíkové za stanovisko, které přednesla jménem zpravodaje. Já to vidím tak, že v podstatě úplně souhlasím. Eh, samozřejmě není naším úkolem vytvářet novou byrokracii, což je zároveň velmi módní přístup, že ano. Eh, komise by měla provést jakýsi průzkum, eh, kolik byrokracie navíc toto bude znamenat pro členské státy a kolik nového personálu, kolik nových úředníků v čase ekonomické krize, to si musíme také zvážit. A poslední podnět souhlasím i s tím, co říkala paní Weiler, mně připadá, že komise až příliš málo ve svých studiích dopadu eh, zohledňuje stanovisko eh, ochránce dat. Eh, měli jsme ten samý problém v případě systému IMI a máme ho tu opět. Já si myslím, že v těchto otázkách je skutečně nutné cíleně si vyžádat stanovisko ochránce dat a souhlasím s paní Vajle, že ta jeho zpráva je mnohem zajímavější než ta studie dopadu bohužel ta studie dopadu nezohledňuje názor ochránce dat. Takže eh, je nutné zeptat se komise, jak si představuje celé téma ochrany dat, jestli vůbec v komisi existuje nějaká celková strategie. Děkuji. Dobrá. Já jsem si uh, nebyl jistý, uh, na co odkazujete, protože já mám určité stanovisko od uh, to ochránce. Myslím si, že to máte také k dispozici všichni. Je to, eh, tady na tom není vlastně vůbec nic nového na tomto aspektu, eh, protože je věc, kterou se zabýváme už velice dlouho. Pan Dion, eh, a Dion, ale byl bych velice rád, kdybyste hovořil velice stručně, protože koordinátoři už by rádi se pustili do své agenty. Děkuji, pane předsedo. Bylo by dobré něco říct, ale budu stručný. Spolu s předřečník taky se domnívám, že návrh komise je příliš byrokratický. To za prvé a za druhé, to je zásadní věc. Rozhodně nevidím žádné výhody v rozšíření rozsahu působnosti také na knihovny, muzea a podobně. Ty mají momentálně velké problémy, dotýkají se jich eh, různé škrty veřejných financí a E, vlastně jejich úkolem je šíření informací pro širokou veřejnost a nemyslím, že bychom je měli zatěžovat dalšími pravidly. A komise neustále posílá takové návrhy, kde se přidávají další a další pravidla, která generují také náklady pro jednotlivé státy. A poslední téma, které bych rád podtrhl, je toto. Jde o informace, které už veřejné jsou. To znamená, jsou to informace, které si můžete vyžádat na základě příslušného základu, zákona. Ale zpřístupnit tato data jednoduchým způsobem ze strany vlády, to je jiná věc a je to spojené také s určitými náklady. To zpřístupnění informací to řešíme eh, řešíme to také na vnitrostátní úrovni, měla by se tomu také věnovat komise. Ale pokud to chcete dělat eh, strukturovaným způsobem, proaktivním způsobem, tak je to spojené s velkými náklady a měli bychom to zohlednit právě v dobách, kdy všichni hodně šetříme. Děkuji. Yes, uh, ano, eh, dovolte i mně pár slov. Já jsem na tomto tématu pracoval v minulosti. Jednak eh, Velice rádi vnímáme tu snahu o rozšíření pole působnosti. E, objevila se velká změna ve využívání veřejných dach. E, úřady si konečně uvědomily potenciální hodnoty, potenciální hodnotu, kterou tato data představují a fakt, že tímto dochází ke generování pracovních míst v reálné ekonomice a to je ta hlavní hodnota. Pokud jde o kulturní instituce, eh, tam ten pracovní režim je poněkud jiný. Ten základní princip je, že se spoplatní ty, eh, ty marginální náklady pro využívání dat, ale u, u kulturních eh, institucí je to jinak. Tam nejde o tu komerční hodnotu, že ano. Jde zkrátka o to, aby se tato data mohla profesionálním způsobem zpracovávat jinými slovy, že by se zpracovávala v rámci kulturních institucí pro nové technologie a způsoby, jak, na jaké nejsou tyto instituce zvyklé. To by mohlo generovat nové, nové příjmy a mohlo by to mít velký potenciál do budoucna. Souhlasím s kolegy, že toto musí být co nejméně byrokratické opatření a e, celá řada zemí konec konců už má úřady, úřady sektoru veřejných informací, které poskytují ten nezávislý dohled nad uvolňováním dat. Myslím si, že je důležité, aby jakákoliv intervence na evropské úrovni byla proporční, protože konec konců každá země má vlastní tradici v této věci a eh, ale principiálně říci, že je nutné poskytnout možnost využívat tato data. To je, myslím, správné. Eh, teď je tu pan Svetrman, eh, se kterým já už jsem mnoho let spolupracoval. Já nevím, jestli chcete do tohoto vstoupit, než tuto téma uzavřeme. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi krátce vystoupit. Eh, komise si ráda vyslechla ten celkově pozitivní přístup, eh, jaký zaujal pan zpravodaj a stínový zpravodajové. Doufáme, že v dalších diskusích vás budeme schopni ujistit v těch věcech, které jste zde zmínili, to znamená v té otázce byrokratické, eh, vy si myslíte, že navrhujeme nové byrokraty, to tak není. Mm, je to naopak eh, soukromý sektor, kdo je velice spokojen s tím přístupem, eh, který navrhujeme. Samozřejmě členské státy už tolik ne. Ale nic z toho to nebude znamenat žádné výrazné administrativní náklady. Jde pouze o to, aby se dohlédlo na to, že se dodržují pravidla a že všichni mají rovné podmínky. Zejména v této oblasti, která má obrovský potenciál pro vytváření pracovních míst a růstu při minimálních nákladech, protože ty informace už existují a jsou sebrané eh, na úkor daňových poplatníků. Takže je to něco, co komise považuje za velice důležité téma a doufáme, že se nám společně podaří zavést nová pravidla, která budou správně regulovat opakované užití informací veřejného sektoru ve veřejném zájmu, to znamená těch informací, které lze využít mnoha různými způsoby, tak, aby to prospívalo obecně, hospodářsky, sociálně i jinak. Děkuji. Děkuji, já se omlouvám. Eh, my jsme eh, tomu nevěnovali tolik času, možná kolik by bylo potřeba. 30. Eh, května dostaneme další návrh, potom 29. června je termín pro podávání pozměňovacích návrhů, potom v září bychom k tomu měli hlasovat. Chtěl bych vás ještě upozornit na to, že i když jsme eh, neměli eh, čas eh, zde přednést hodnocení dopadu, tak přesto máme k dispozici písemný, tuto věc v písemné formě, takže těch z vás, kteří by jste měli o to zájem, můžete to dostat. Paní Hanziková, chtěla byste ještě něco říci? Ano, ano, eh, pane předsedo, eh, já bych vám chtěla všem poděkovat. já bych vám poděkovat jménem pana Časkovského za všechny ty připomínky, které zde zazněly eh, ať už ze strany zpravodajů nebo ze strany komise. Poslouchala jsem všechny tyto připomínky a mám pocit, že skutečně na základě toho, co zaznělo, můžeme předpokládat, že dojde ke k souhlasu a že to všechno bude ku prospěchu nás všech. Velice se těším na spolupráci, mohu to říct již teď. Tím se dostáváme e, ke konci našeho dnešního programu. Teď budeme mít schůzi koordinátoru. Ti z vás, kteří nejste koordinátoři, e, poprosil bych vás, abyste opustil tuto místnost, protože e, ta schůze je in kamera. Ehm, to znamená je neveřejná. Sejdeme se da, eh, příště 30. a 31. května, což je středa a čtvrtek. Všichni se na vás již těšíme.